Okay, let's start. And, uh... Takže začneme. A dovolte mi v první řadě vás informovat, že pan Venizelos, řecký pan ministr, který se měl dostavit zítra od 11.30, jestli se nemýlím, odložil svou návštěvu na pondělí 14. dubna ve Štrasburku. Nyní mi dovolte vás informovat, že parlamentní summit EU Afrika probíhá v parlamentu dnes a zítra. Pan Galer, který vede delegaci EP na africkém parlamentu, se v tomto přímo angažuje. Jistě víte, že je to důležité zasedání, je to před čtvrtým summitem EU Afrika, který bude zahájen 2. dubna v přítomnosti vysoké představitelky. Nyní schválení zápisu z 3. dubna 17. 27. února, z 3. března, 10. března a 17. 18. března. Žádné výhrady, považujeme je za schválené. A nyní otázka egyptské ústavy a ústavních procesů v Egyptě, ale také v Tunisku a ústavní eh, vývoj v Libii. Představí, toto téma představí dva eh, specialisté, pan Mayer Rezende, který je výkonným ředitelem eh, Democracy Reporting International, organizace, která podporuje budování demokracie a který nám představí analýzu eh, egyptské ústavy a profesor Fetke, který eh, učí, eh, který přednáší tedy ústavní právo v Louisianě v, v USA a který vypracoval velmi zajímavou srovnávací analýzu obou ústav a který nám tedy také nás seznámí s, se stávajícím ústavní situací. Dáváme slovo panu Rezendemu jako prvnímu a následovat ho bude pan profesor Fetke. A pak dáme prostor k otázkám a odpovědím. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolím si říci pár slov o našem vnímání egyptské ústavy. Zaměřím se nikoliv na procesní stránku věci, ale vyloženě na e, obsahovou stránku této ústavy. Budu hovořit o vládním systému, s kterým tato ústava počítá. Dále budu hovořit o roli vojenských složek v ústavě a otáz, vyjadřím se také otázce vztahu státu a náboženství. Takže jaký politický nebo vládní systém? Můžeme se podívat na články, které souvisí s Eh, eh, parlamentem byl, byla zrušena horní komora parlamentu, což obecně lze považovat za dobrý vývoj, protože v Egyptě, který není federálním státem, ta druhá komora neměla příliš velkou logiku, spíše to byla komora, která jaksi měla za úkol kontrolovat tu spodní, dolní sněmovnu v případě problému. Jinak egyptská ústava zachovala koncepci prezidenta, který jmenuje 5% poslanců, což není úplně v souladu s oddělením exekutivní a legislativní pravomoce. Když se podíváme na ten systém, tedy teoreticky na papíře, tak je to poloprezidentský systém, kdy prezident vede exekutivu, jmenuje premiéra, ale premiér a vláda potřebují eh, podporu eh, parlamentu. To zní tedy dobře, ale Zdá se, že prezident má v této nové, podle této nové ústavy možná velmi, neli příliš silnou roli. Například může předsedat všem zasedáním vlády, kdykoliv se mu zlíbí. Za druhé, vláda eh, také určuje eh, svou politiku v koordinaci s prezidentem. Opět eh, problémy se zodpovědností v rámci systému. Důležité je, že prezident může vetovat legislativu a jeho veto může být překonáno pouze dvoutřetinovou většinou hlasů v parlamentu. To se podobá tedy trochu systému ve Spojených států, což je ovšem jiný systém. To je prezidentský systém, ale se silnou legislativou. E, není to poloprezidentský systém. Takže importování tohoto prvku, jak se ad hoc, skutečně prezidenta e, velmi posiluje. A konečně prezident může jednat bez z jakéhokoliv spolupodpisu, tento koncept známe z francouzské ústavy, kdy se musí prezident dohodnout s premiérem, oba se společně podepisují. V egyptské ústavě to tak není. Teď něco k, k justici. Byla pronesena určitá prohlášení o nezávislosti soudců a do určité míry Egypt má historii aktivního soudního systému, neli aktivistického. Ovšem, um, ústava mlčí, mlčí o samozprávných um, justičních orgánech, to se teprve určí dalším sekundárním právem, takže k tomu je možné co říct až později. Eh, Ministerstvo spravedlnosti hodně zasahuje do financí soudů, takže i v tomto uvidíme, jak to bude fungovat. Závěrem mi dovolte říci, že obecně v Egyptě a v mnoha dalších zemích je taková tendence, že systémy, které na první pohled vypadají jako poloprezidentské, jsou ve skutečnosti velmi silně prezidentské. Tady už i na papíře má prezident mnoho pravomocí a máme důvod se domnívat, že tato pozice bude ještě více posílena. Existuje tu také myšlenka parlamentního zákona, která bude založena na eh, tedy volebních eh, jednočlenných okrscích. A samozřejmě to může ještě více posilovat prezidenta. Pár slov eh, k mm, armádě. Vojenské složky vždy hrály velmi důležitou úlohu v Egyptě a tato ústava jak si zakotvila a zafixovala mnohé z těch výsad, které armáda již tak měla, ale teď, má, teď to je dokonce vepsáno do ústavy. Ministr obrany musí být schvalován velitelem ozbrojených sil, to znamená, i když je to civilní úředník, tak s ním musí armáda souhlasit. Pak je tu Národní rada, obrana, obrany, kterou tvoří vysocí civilní a vojenští představitelé, má velmi významný mandát, zodpovídá na bezpečnost eh, země, což ovšem může znamenat mnoho různých věcí. V minulosti jsme byli svědky toho, že mnoho civilistů bylo souzeno eh, před vojenskými soudy, to znamená bez jakýchkoliv právních záruk, a to bude zřejmě pokračovat a ústava umožňuje um, tento aby tento systém fungoval. Vojenský rozpočet není e, probírán parlamentem a je to jenom jedno číslo v rozpočtu, takže je to prostě mimo jakoukoliv e, demokratickou kontrolu. Nasleduje otázka lidských práv. Konstatujeme určitá zlepšení oproti předchozí ústavy z roku 2012. Poněkud eh, silnější důraz na rovnost mužů a žen, to vítáme. Výzva k opatřením, eh, které mají zajistit eh, tedy reprezentativnost, svoboda přesvědčení, ale ne přímo svoboda náboženství, takže institučně nejsou náboženství chráněna. Je to omezeno pouze na soukromou svobodu přesvědčení instituční záruky se zaměřují na takzvané ty tři a Abrahamovy eh, víry, ale větší problém je s těmi dalšími náboženstvími, které to už ústava neřeší. Svoboda myšlení a vyjadřování a názorů, ale s, s velkými omezeními, které všem nejsou v tomto článku, ale v jiném článku svoboda schromažďování, s tím, že politické strany by neměly být založeny na náboženství, se tady říká, což do určité míry je v rozporu s tím, že legislativa má vycházet ze šary. Trochu zvláštní, že nemá, nemají strany odkazovat na žádné náboženství. A co tu chybí? Trošku negativní rozdíl oproti Tunisku není tu jednoznačný článek, z kterého by vysvítalo, jak jsou lidská práva omezovaná. Je to pouze odkaz na to, že e, zákony dále upravují implementaci těchto práv, což v minulosti vedlo k tomu, že byla tato práva podkopávána. I když v ústavě to na první pohled znělo dobře. A na závěr mi dovolte několik slov um, o Eh, ústavě z roku 2012, kterou přijala muslimské, eh, tedy tehdy většina muslimského bratrstva, ta byla problematická, protože se tím institucionalizoval islám mnohem více, tedy konkrétní interpretace islámu. Tento článek byl vyškrtnut z ústavy a místo něj je tam ovšem ta doložka o šarii, která už ale tam je od roku 1980, kdy se říká, že zásady šarii jsou hlavním zdrojem e, zákonodárství. A preambuli se více hovoří o ústavních eh, rozsudcích, tedy z těch 80. a 90. let, kde se hovoří o roli islámu. Tyto výnosy do určité míry pak omezily dosah a eh, vliv islámského eh, přesvědčení na eh, politiku, ale pořád je to problematické, protože v islámském právu jsou některá naprosto pevná pravidla, která nemůže legislátor změnit. Čili ti to omezuje ehm, pravomoci legislátora. Závěrem bych řekl, že se domníváme, že Ústava představuje kontinuitu, není to něco úplně nového, vychází to z předchozích ústav a naší hlavní obavou je role armády spolu se velmi silnou rolí prezidenta. Děkuji mnohokrát. Někdy máme trochu sklony eh, prostě si mělně představovat eh, měl mé představy o postavě představitele opozice podle toho, kdo zrovna mm, tu opozici zastává a to bychom určitě měli překonat. Děkuji a pro pana profesora Fetke, nyní máte slovo vy. Děkuji, pane předsedající. Tak, teď jsem slyšet. Děkuji, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Já mám k dispozici omezenou dobu a v té době bych chtěl hovořit o třech hlavních oblastech. Jednak bych chtěl hovořit eh, obecně o rozdílech mezi Libií, na kterou se také trochu zaměřím, eh, Tuniskem a Egyptem. Pak bych se rád zaměřil na proces v Libii se zmínkou o některých paralelách s předchozími procesy které se nyní vyvíjejí v Egyptu a Tunisku. A pak bych také chtěl stručně pohovořit o očekávaných výsledcích, které se pomalu v Libii začínají objevovat. Úvodem bych chtěla říct toto. Byl jsem vyzván, abych eh, vlastně zmínil určité ponaučení ze situace v Libii a v Tunisku, ale já jsem člověk, který se zabývá komparativním právem a proto k tomu musím přistupovat opatrně. V Tunisku, myslím, je příliš brzo na to, abychom řekli, jak to ve skutečnosti dopadne, protože ta ústava eh, vlastně byla přijata teprve dva, tři měsíce, eh, před dvěma, třemi měsíci lety, eh, měsíci. Potom Irák. Tam jsme viděli, že ta změna ústavy vyžaduje poměrně dlouhou dobu, protože samotné přijetí nové ústavy nestačí. Irák v podstatě už deset let čeká na skutečnou změnu. Postupně se tedy mění eh, vzhledem eh, k různým tlakům, ale trvá to dlouho. Dále, Libie, ta myslím, že se liší od Egyptu a Tuniska a to několika způsoby. Jednak tady je eh, rozdíl v nedostatku centrálních institucí. To může být jak příležitostí, tak rizikem. Může to být eh, příležitostí, protože eh, tam je pak tomu určitá určitější otevřenost, ale problém může být v tom, že Eh, teď ty tvůrci nové ústavy se nemají třeba eh, eh, tolik o co opřít. Mohou se opřít o ústavu z roku 1951, která se mi docela líbí. Je to dokument celkem chytrý, ale byl koncipován v době monarchie, v době, kdy ustanovení o lidských právech měla jinou úlohu. Takže nelze tolik toho vyvodit z těch současných procesů, které jsou prostě odlišné jak v Tunisku, tak v Egyptě, tak v Libii. Dále, ta je klíčová. Libie v současnosti je spíše srovnatelná s Irákem z hlediska bezpečnosti a nedostatek centrální kontroly nad zemí jako celkem bude mít samozřejmě dopad na celý tento proces. Náboženství by možná v Libii nemuselo být takovým problémem, jako třeba bylo v Tunisku či v Egyptě zvláště. Chtěl bych poukázat na jedno zajímavé ustanovení té ústavy z roku 1951 v Libii. Toto ustanovení zaručovalo každé náboženské skupině eh, poměrně rozsáhlou eh, svobodu, eh, pokud jde o vlastně status té organizace. A pokud by se nová ústava vrátila k tomuto textu, bylo by to určitě dobré z hlediska náboženského pnutí přechodné soudnictví a otázka národní jednoty, to možná v Libii není tak důležité jako v Tunisku a v Egyptě. Libie, eh, Libie může hrozit i eh, určitý eh, rozpad, záleží na tom, jak ta jednání budou pokračovat. Souvisí to i s principem decentralizace a možná s určitými federalistickými tendencemi v Libii, ale k tomu se ještě dostanu. A konečně zdroje. Tunisko a Egypt jsou poměrně chudé země, Libie je poměrně eh, bohatá země. To je samozřejmě výhoda, protože tam jsou příjmy. Na druhé straně ale určitě budou spory ohledně řízení ropných a plynných zdrojů a to bude mít silný vliv na jakýkoliv federalistický nebo decentralizovaný systém, který by tam zavedli. Zdroje jsou tedy na jedné stránce pozitivní, na stránce druhé mohou představovat i určité riziko, podíváte-li se právě třeba na vývoj v Iráku. Pokud jde o ty samotné procesy, pro arabské země je celkem typické, že ústavu se snaží vlastně vytvořit v co nejkratší době. Proběhlo to tak um, v Iráku, kde prostě to nejdříve mělo být půl roku, pak se to vlastně smrskávalo na čtyři i tři měsíce. V Egyptě to také bylo velice rychlé. A ten orgán, který navrhoval ústavu z roku 2014, tím, že formuloval doporučení, se vlastně snažil různě si tam hrát s těmi pravidly a ehm, snažila se to dobu prodloužit, ale přesto ta doba byla velice krátká. V Tunisku byl ten proces delší vzhledem k politické situaci, i když ta konečná fáze byla poměrně krátká. A teď eh, k takovému ponaučení. Myslím, že eh, Libie si toto ponaučení vzala, vidím tam určitou naději. Ta Současná eh, deklarace o ústavě eh, hovořila o poměrně krátkém období. Teď se to prodloužilo na čtyři měsíce a podle posledních indicí se zdá, že ti navrhovatelé uznali, že i to je málo, takže možná se to prodlouží až na 18 měsíců, což doufám, že tak bude, protože eh, by to mm, vlastně kopírovalo tu tuniskou, ex, mm, tuniskou zkušenost a to by bylo pozitivní. Pokud jde o různé zkušenosti i ze zahraničí. Tam mm, nevím, jak to dopadne. Máme tam takzvaný únorový výbor, který vlastně e, připravuje tento e, proces a říká se tam, že pokud se tu ústavu nepodaří vytvořit v poměrně krátkém období, tak existuje plán B a tento výbor byl velice hrdý na to, že stihl ta doporučení formulovat, eh, aniž by se mm, poučil nebo aniž by čerpal ze zahraničních zkušeností, což já nepovažuji zase za tak eh, dobré, protože při tom navrhování ústavy eh, v jiných zemích bylo velice užitečné, že se tam inspirovali i v zahraničí, třeba i v tom, že pozvali zahraniční experty, kteří informovali poslance, ale tady, tady členové mm, toho výboru tomu přistoupila jinak, zatímco jin, jinde tedy se používaly i zkušenosti zahraničních organizací. Tak tomu bylo třeba v Tunisku, tam to bylo takto pozitivní, ale e, v Egyptě třeba Možná jeden ústřední bod k tomu samotnému procesu. Schopnost e, uzavírat kompromisy. Tunisko prošlo touto kritickou fází a občanská společnost vlastně chtěla, aby se e, ty jednotlivé strany sešly u jednacího stolu Možná to bylo i vzhledem eh, k tomu, eh, jak eh, v té době probíhala situace v Egyptě, kde se také muslimské bratrstvo snažilo o dosažení kompromisu. Ta snaha po kompromisu je opravdu klíčová. A tady vidím opravdu v Libii nadějný vývoj. Navrhovatelé i politici po celé měsíce uspůsobovali pravidla situaci i e, snahám o větší zahrnutí, o větší federálnější uspořádání. Například navrhovací výbor, e, který se má teď sejít v Dubnu, bude zastupovat tři regiony, které se v Libii nacházejí. To bylo předmětem kompromisu a to bylo vlastně dáno i na kritikou kvůli tomu, že některé regiony nebudou dostatečně zastoupeny vzhledem k rozdělení nebo rozložení populace v, v zemi. Jsou tady samozřejmě i další příklady, ale myslím si, že v Libii přinejmenším se objevuje pokus o dosažení kompromisu, což ve mně vzbuzuje naděje. Ještě jedna věc k tomu procesu. To jsou eh, ústavní dodatky. Ten postup eh, ústavních dodatků v eh, těchto regionech je nadhodnocován. Když se podíváte na ty ústavní dodatky, které známe z minulých desetiletí, těch je velice málo, bylo jich velice málo. Je tedy otázka, zda tady vůbec, jak tady vypadá vůbec ta kultura používání ústavy, jak se ústava používá, jak se používají ústavní dodatky k tomu, aby se ústava vylepšila. Je příliš brzo říci, zda v Libě zvolí odlišný přístup, ale zaznamenávám, že ta dočasná ústava, pokud to tak mohu nazvat, to je to prohlášení o ústavě, byla pozměněná, pozměňována tak, aby se to uspůsobovalo eh, situaci. Místo toho, aby se prostě eh, pravidla nějak ohýbala, aby se předstíralo, že všechno je v pořádku a podle plánu. Objevilo se tam to, že se prostě otevřeně připustilo, že ta pravidla se musí změnit, protože nefungují a je tedy třeba přijmout nějaký dodatek, který tu ústavu pozmění. A to já vnímám jako povzbudivý vývoj. Ještě pár slov o eh, možných výsledcích. Myslím, že tady budou klíčové tři oblasti. Jednak ochrana lidských práv, to je jasné. Pokud jde o pro budoucí sformování exekutivní moci a jsou tady takové otázky, které budou asi dominovat jednání, jako je decentralizace a nebo federalistické uspořádání. Některé z těchto aspektů můžeme zmínit i v diskusi. Jenom dovolte ještě pár komentářů před tím, než skončím. Federalistické uspořádání v arabském světě příliš dobře nefunguje. V Iráku eh, ústava říká, že země je federální, ale ta země moc federální není. Teď se tím směrem vyvíjí, ale to federální uspořádání ehm, je trošku problematické v tom, eh, v této části světa. Pokud jde o decentralizaci, v Libii jsou poměrně silné proudy, které se snaží o, eh, pouze o decentralizaci státní zprávy. Pokud se podíváme na ty ústavy z Tuniska a Egypta, tam moc žádná ta decentralizace státní zprávy není, není tam ani moc federalistických uspořádání. Oba tyto eh, systémy nadále fungují velmi centralizovaně. Zda toto bude možné i v Libii, eh, o tom pochybuji. Prostě proto, že tam ty historické tlaky na federální uspořádání jsou. A pak tady je ta otázka nerovného rozložení zdrojů, která samozřejmě vyvolá tlak na federálnější uspořádání. A poslední zmínka o té výkonné moci. Dá se těžko odhadovat, jakým směrem se Libie vydá. Kolega hovořil o Egyptě jako o poloprezidentském systému. Já plně souhlasím s tím, že poloprezidentský systém v tomto regionu eh, často znamená stále větší posilování autority prezidenta eh, až k takovému prezidentskému autoritářskému systému. V Libii zatím to, to ještě není úplně definitivní, jsou tam síly, které se snaží právě o toto na základě tuniského a egyptského modelu, kde, jsou, kde je velice silná e, výkonná moc koncentrována do osoby prezidenta, ale také tam jsou e, názory, které vlastně mají větší důvěru v to stávající uspořádání, což je tedy výkonná moc v rukou parlamentu. A jsou tam tedy silné názorové proudy, které se budou snažit zachovat tento systém. Libie samozřejmě se může vydat jinou cestou než Tunisko a než Egypt. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Slovo má Anna. Děkuji, bylo to velice zajímavé a velmi případné. Je škoda, že tady není více kolegů. Eh, Pokud jde o Egypt, tak sdílím obavy, že eh, tady hraje tak silnou roli vojenská složka. A eh, vlastně to, jakým způsobem ministr obrany kontroluje vojenskou složku, kdy vlastně to neumožňuje eh, klasifikovat to celé jako demokratický systém. A um, není to uh, vlastně jenom tím, že tam má silnou roli prezident, ale i vlastně to, že jsou tam tak eh, silné vojenské složky. A dále bych byla ráda, kdyby tady bylo řečeno více o tom, jakým způsobem šaria a, lidská, a ženská práva Eh, jsou pojaty v ústavě. Uvědomuji si, eh, že od samého počátku eh, celého procesu to hrálo důležitou úlohu a víme, že před revolucí už od velmi brzké fáze tady hrála roli vojenská složka a byly tam určité věci, které nebyly nikdy vyšetřovány a které nebyly zcela tak, jak by měly, takže mě by zajímalo, jak tady vnímáte základní ženská práva, zda jsou dostatečně chráněna, nejsou chráněna, navzdory tomu, že e, ten odkaz na šariu, jak se zdá, je není e, více nakloněn ochraně lidských práv, než to bylo v té dřívější verzi. A e, jedním aspektem šary je samozřejmě trest smrti a já nevím, zda e, jsou tam nějaké další, e, třeba tělesné tresty a mm, budeme zde mít zítra ministra zahraničních věcí Egypta, bez pochyby mu budeme pokládat tyto otázky. Uh, Eh, o těch lidech, kteří byli odsouzeni k smrti, eh, což je samozřejmě něco velice znepokojivého. Eh, nejenom kvůli tomu, jaké to má právní aspekty, ale určitě také kvůli politické stránce, protože když 500 lidí z, tady je odsouzeno k smrti, tak i z pohledu současných pravidel Ehm, tam by to mohlo ještě narůst. Ehm, pan profesor Fetke, velice souhlasím ehm, s těmi vašimi poznámkami k Líbě, jak se to mm, pěkně zachytil se srovnání s Tuniskem a Egyptem a myslím si, že Líbě by se mohla významně poučit eh, také z procesu, který proběhl v Tunisku. A samozřejmě si uvědomuji, že tam jsou ty problémy, o kterých jste hovořil. Vidím je stejně jako vy. Srovnával jste to také s Irákem a já Eh, někdy tuto situaci eh, také srovnávám, pokud jde o zhoršující se bezpečnostní stránku s Afganistánem. S Afganistánem. A já si myslím, že eh, Evropská unie tady má velkou zodpovědnost, pokud jde o to, že vlastně dovolila, aby tento obrovský prostor Líbie, kde vlastně bylo mnoho zbraní, že to vlastně Evropa nechala bez kontroly, neproběhla tam eh, reforma bezpečnostního eh, odvětví, eh, takže ta situace je taková, jak jste popsal. Je tam bezpečnostní stránka velmi ohrožená. Území Libie se stalo určitým rájem pro teroristické skupiny, které zde v tuto chvíli působí a mají věc pod kontrolou. Takže je to opravdu zarážející, že v této zemi, eh, kde eh, islám je takový, jaký je, eh, jsou nyní síly, které tady se mohou prosazovat tímto způsobem, mohou s jejich postojem k ženám, který je nepřijatelný, a tímto způsobem se to teď v Líbii děje a obávám se, že se situace nezlepší, naopak a to samozřejmě se odráží i v tom ústavním procesu. Dále by mě zajímalo, eh, jak vnímáte koncept šarí, eh, tedy toho, jakým způsobem je to tam zachyceno, také v souvislosti s ženskými právy. Eh, zda by model Tuniska mohl být přenesen a nebo eh, jestli si myslíte, že to tady dopadne mnohem eh, hůře. A potom, pokud jde o zastoupení či regionu v tom, navrhu, v tom výboru, který navrhoval ústavu, a Potom by mě zajímalo, jakým způsobem tam byly eh, zohledněny další otázky v souvislosti s ropnými zdroji a eh, také eh, s některými menšinami, které vlastně se tam cítí dotčeny tím způsobem, jakým to bylo ošetřeno. Dobře, děkuji. A nyní tady předáme slovo kolegovi, aby zareagoval na to, co tady bylo řečeno, odpověděl na případné otázky. Děkuji. Řečník nehovoří do mikrofonu. Nejprve bych se chtěla přepojit k tomu, co říkal kolega, pokud jde o ty tři procesy, plně s ním souhlasím. Jako organizace jsme eh, byli zapojeni do všech třech případů, i pokud jde o Líbii, i v Tunisku. A v Tunisku skutečně eh, tam byla velká otevřenost pro tento typ spolupráce. Eh, myslím si, že měli velký zájem o informace z naší strany a no, no, takže já si myslím, že to byl velice zralý proces vzájemné výměny a, a dobré jednání, takže to bychom měli mít na paměti. Ve chvíli, kdy se utváří ústava, tak je to okamžik, kde je dobré se poučit. Měla by tady vzniknout skutečná diskuze mezi médii, společností, um, diskuze o tom, jak demokracie funguje, nebo je to důležité pro to, jak demokracie funguje. A já si, eh, pokud je o vaši otázku, k šarie, tak eh, tam samozřejmě eh, tyto doložky jsou ve všech těchto ústavách, s výjimkou Tuniska, možná Libanonu. A eh, právníci je mohou vykládat nejrůznějším způsobem. Můžete říct, že je to pouze jakýsi morální apel a pouze to upozorňuje členy parlamentu nebo e, soudce, že mají mít e, něco takového na paměti ve chvíli, kdy přijímají zákona, nebo to může mít mnohem, jiný, e, mnohem odlišnější význam. Například v Egyptě v té preambuli, tak tam vzniká ústava, kde je princip šary hlavním zdrojem legislativy a reference je to důležitá reference také při rozhodování soudu, takže to je omezující um, vymezuje to působnost šarii a v minulosti eh, se v podstatě um, hovořilo o tom, že je to pouze apel pro uh, zákonodárce a ne pro další aktéry, aby se zkrátka určovalo, co je v souladu se šariou a co ne ale existují také některé principy v rámci šary, které jsou velice jasné ehm, v Koránu, nebo jsou tam eh, různá vyjádření eh, pro, proroka. A já si myslím, že v takovém případě potom se k tomu přistupuje tak, že tam nemohou být žádné kompromisy. Já nejsem expertem na šary, ale myslím si, že jeden z těchto eh, případů je že eh, dcery dědí méně než synové. Eh, a eh, tímto způsobem se tam zkrátka také přistupuje k otázce žen a mužů a v takovém případě potom někdy je to tady naformulováno tak, aby parlament a soudci sami vykládali tyto věci, jakým způsobem se podle toho Eh, tady zachovat. Potom odstavec 2 článku 11, tam se doníváme, že je to poměrně pozitivní, pokud jde o ženská práva. Eh, je nutné přijmout opatření, aby se zajistila přiměřená situace, rovná situace žen eh, v parlamentu a ženy by měly mít právo výkonu veřejných funkcí a být jmenovány například do soudních orgánů bez diskriminace takže to je poměrně explicitní. Je to samozřejmě pouze cíl, takže není řečeno, že to automaticky zítra bude zrealizováno ale eh, v podstatě eh, to ukazuje eh, na větší práci na rovnosti. Potom je tam další odstavec, kde se hovoří o ochraně žen, matek a dětí a žen, které jsou nejvíce potřebné. Jsou tam věci, které jsou poměrně užitečné. Mohlo by to být také potenciálně využíváno pokud tedy by se na to někteří eh, zaměřili a eh, řekli by si, ano, ženy hrají zvláštní rolu v mateřství a tak dále a zaslouží si možná eh, jiné vhodnější zacházení, ale to samozřejmě závisí na tom, jakým způsobem bude ústava vykládána. Děkuji. Pan profesor Fitke, prosím. Ano, děkuji. Děkuji za tyto otázky. Dovolím si začít s bezpečnostní situací. Tedy, je-li řeč o poučeních, tak je pozoruhodné, že v Libii se objevilo doporučení explicitně omezit vliv ozbrojených sil na ústavu a na to, jakým způsobem se ústava v praxi naplňuje. To je opravdu dobré poučení, je to pozitivní známka, dát do ústavy, alespoň na přechodné úrovni, něco, co výslovně řeší tuto otázku. Ono je to snadné, když vlastně vaše armáda ani neexistuje, což je problém v Libii. Libie je vakuum, kde vlastně není ústřední eh, vojenský eh, orgán a hrozí, že celý ten proces bude pak narušen nějakými milicemi, jednotlivci, kteří jsou schopni získat kontrolu nad těmi rozptýlenými zbraněmi a ozbrojenými silami a zneužít to k vlastním účelům. Ale tedy jedn, jedním z možných poučení je právě toto, že by měla v ústavním životě země hrát armáda omezenou roli. To je pozitivní. Pokud jde o trest smrti, jak jste zmínili, opět je pozoruhodné, že Egypt záměrně vynechal právo na život ze základních práv z důvodu možnosti zachování trestu smrti. To je důvod ke znepokojení. V Tunisku je to jiné a doufáme, že Libie se bude řídit tím tuniským přístupem. Ono to není zas tak daleko. Když se podíváme na ústavu z roku 51 a srovnáme tu listinu práv z tehdejší doby s tou dnešní Tuniskou, tak se dost podobají. S jedním klíčovým rozdílem. Je tam absence, chybí tam ta limitační doložka a e, v, té, v, tom, v té verzi z toho roku 51 eh, zatímco je v tom Tunisku. A tím se dostávám tedy k otázce základních práv, zvláště ženských, zvláště práv žen já si myslím, že ta myšlenka, která byla rozvinuta teď a akceptována v Tunesku, že snaha ochránit a konceptualizovat lidská práva nezávisí na tom, jestli je tam 200 nebo 300 ustanovení o lidských právách. Stačí velmi krátká, stručně sformulovaná ústava. Pokud existují obavy o možnost omezení těch práv. Čili když se na to díváme ne prismatem jaksi dlouhých výčtů práv, ale spíš prismatem omezení legislátora ve vztahu k lidským právům. A to my, tady myslím, že ten mm, tuniský model se bude moci, bude importován i do Libie. V Egyptě se nezdá, že by se něco podobného vynořovalo. Uvidíme ovšem, jestli to v praxi zafunguje, ale alespoň jako ústavní princip to tam je. A to nám z toho svítá určitá naděje. Ještě k náboženství. Z původní prezentace, tedy v roce 51 islám, islám byl na, státním náboženstvím, to tam bylo a vždycky bude. Vždycky bude vliv náboženství na to, jakým způsobem veřejné orgány a legislativní orgány organizují svůj, své procedury, jakým způsobem soudy uplatňují právo. Ale článek 192 staré ústavy z roku 51 hovoří o záruce osobního e, statutu nemuslimu. Z roku 51 to bylo velmi hezké tehdy. Čili dobré, že je teď velký důraz na tu ústavu z roku 51, ne z důvodu ochrany lidských práv, ale z důvodu federalismu. Otázka je, jestli to bude fungovat. Neboť ačkoliv je tento systém sofistikovaný, tato ústava z roku 51, je to závisí na schopnosti regionů, které zatím ani neexistují. Ty tři regiony ani neexistují. Čili je to závisí na jejich schopnosti uplatňovat federální právo. a e, uvědomit si tu výhodu oddělení pravomocí. Zatím se to příliš markantně neprojevilo. Ale jedna věc je jasná. Islám bude v Libii vždy státním náboženstvím, ale doufám, že to bude umírněná verze, protože je tu více tolerance a méně fundamentalistický přístup k islámu. Zmínili jste menšiny. Já chci hovořit o potřebě kompromisu v rámci jakékoliv eh, přípravy, jakékoliv přípravy eh, ústavních materiálů, ústavních procesů. Vidím tam určitou naději. V Tunisku to fungovalo proto, že v určitou dobu se tam objevil takový hled, že je potřeba spolupracovat, je potřeba dojít ke kompromisu, nemůžeme trvat nejenom na nějakých eh, většinách, které lze získat ve volbách, a že, že prostě ústava je o rovnováze. Myslím si, že to je opět poučení, které je slyšet v Libii. Zmínili jste menšiny. Menšiny mají být zastoupeny v tom takzvaném výboru 60. Každý tam bude mít, každá menšina po dvou zástupcích. Tento výbor 60 se tím nenaplnil, ne, jejich, jich 47, čili nemají plný stav. To je z části v důsledku váhavosti těchto menšin ohledně toho, jestli se mají eh, angažovat v celém procesu. Nebudeme teď uvádět, které. Ale dochází k jistému pohybu. Národní rada eh, nyní vytvořila pravidlo, na základě kterého existuje reálná snaha hledat kompromis v klíčových otázkách. A Eh, snaha zohlednit menš, menšinové názory v těch otázkách, které se jich dotýkají. To by mohlo stačit k tomu, aby se menšiny účastnily. To pravidlo koncensu zatím nebylo definováno jasně, tedy to je úplně nedávná záležitost, prvé pár dní. Uvidíme, jak to ovlivní národní dialog. Když se však podíváme na Libii v uplynulém roce, roku a roce a půl, tak myslím, že konsenzus lze najít a že menšiny se eh, zapojí do procesu. Možná právě díky příkladu Tuniska, díky tedy tuniským sousedům. Děkuji a dovolte mi vás informovat o tom, že výsledky, eh, výstupy tedy výzkumu obou našich ctěných hostů budou v brzké době dany k dispozici celému výboru, že to byla, byla taková jako předběžné představení výsledku eh, tohoto výzkumu. Myslím, že to bylo nesmírně poučné a budeme se těšit k výzkumu. Já vám děkuji. <laughs> Free coffee.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 So let's move to the next item. Takže postoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Výměna názorů s panem Vtahem Silmasim, generálním tajemníkem Unie pro Středomoří a budeme s ním hovořit o činnosti sekretariátu Unie pro Středomoří v současném kontextu jižního sousedství. A je mi také nesmírným potěšením říci, že náš bývalý kolega ministr Mendes de Vigo, tedy bývalý eh, europoslanec, který je nyní ministrem pro evropské otázky ve eh, španělské vládě. Vítejte mezi námi. Těšíme se na prezentaci. Hovořilo se o té unii pro středomoří před několika lety, v roce 2008. Někteří z nás si to, na, na to vzpomínají. A je tudíž velmi příjemné, že můžeme nyní tady představit aktivitu této unie. Dostanete teď slovo a kolegové potom zahají diskuzi. Takže, pane Sigilmasi, prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, zasedání dámy a pánové, vážení poslanci, pane De Vigo, vy eh, dobře znáte tuto sněmovnu, tento sál. Všem eh, chci srdečně eh, poděkovat, chci poděkovat celému výboru za tuto možnost vás oslovit a stručně vysvětlit aktivity sekretariátu Unie pro Středomoří. V první řadě mi dovolte se obrátit na, k panu eh, španělskému ministrovi, který je eh, zároveň dobrým, mým dobrým přítelem. Děkuji mu za jeho angažovanost v evropských a středomorských otázkách. A já o to více jsem vděčný za jeho přítomnost, že Španělsko eh, přišlo o významného státníka, dnes se konal pohřeb a uvědomuji si, že je to pro Španělsko velká ztráta a my všichni s nimi hluboce soucítíme. Je to ztráta eh, pro demokracii ve Španělsku a v Evropě a my to vnímáme tedy v rámci eh, demokratických eh, transformací, které se odehrávají v různých zemích. Hovořil jste, zmínil jste rok 2008. Já budu hovořit naopak o roku 2014 a dále. Abychom e, se zamysleli nad tím, kde si stojíme, jak si na tom stojíme, jaké jsou naše jednotlivé aktivity, ale zejména, jaká, jakou cestou se chceme do budoucna ubírat. Mám-li vyložit, jaký je ten raison d'être, jaká je Eh, tedy základní, základní poslání Unie pro Středomoří. A, a to z hlediska tedy sekretariátu v Barceloně, ale také celkově je to, je to instituce, která si vytyčila velice důležitý, i když nesnadný cíl, a to posilovat regionální spolupráci a eh, regionální integraci ve středomořské oblasti. Dovolte mi nyní před vámi velmi skromně, ale zároveň důrazně říci, že regionální integrace ve Středomoří je takřka nejslabší vůbec eh, ve světovém měřítku, nebo úplně nejslabší možná je eh, tutíž důležité, že posilování tohoto regionálního aspektu integrace je jednou z částí řešení všech socioekonomických problémů a dalších problémů v tomto regionu. Takže v první řadě tu jde opravdu o zdůraznění tohoto aspektu posilování regionální spolupráce. A já jsem si vědom eh, výzev a omezení tohoto procesu a také možná dosavadního pomalého tempa tohoto procesu. Ale směr je daný a tím směrem je tedy regionální spolupráce. Další věc, která, kterou se vyznačuje eh, Unie pro středomoří, to je to, čemu se anglicky říká co-ownership. To znamená určitý instituční rámec, eh, který eh, zapojuje do jednoho celku sever a jih Středomoří. Ne, že by tedy sever hovořil s jihem, nebo jich by reagoval na návrhy severu, ale společně jich, sever a jich stanovují společné cíle a společný akční rámec. A dovolte mi říci eh, naprosto prostými slovy tedy a upřímně. Já jsem si dobře vědom rozsahu tohoto našeho úkolu a i v tomto bodě mohu říci, že směr je správný. V rámci toho jakéhosi společného angažma, spolu co-ownership, tak máme eh, tedy spolu předsednictví, které eh, zahrnuje celou Unii Eh, to znamená, je tam eh, a také Jordánské království, francouzské, egyptské spolupředsednictví bylo v prvních, eh, tady to, to bylo v podobu prvních let a je velice důležité toto spolupředsedání sever, severu, co, které zastupuje Evropská unie tedy, a jihu, protože to zakládá podmínky pro ucelenost evropské politiky sousedství, ucelenost také soulad všech možných různých nástrojů eh, evropských, tak aby to bylo opravdu jednotné a to v zájmu účinnosti. Také je důležité si uvědomit, že skutečnost, že to zahrnuje 43 zemí, 28 Evropské unie plus 15 jihu a východu Středomoří, včetně části Balkánu, znamenají, že se jedná o velmi specifickou konstrukci, a která má svoji specifičnost a svoji e, přidanou hodnotu. A e, musím to říci, protože to je prostě konstatování, je to jediná stávající instituce, která opravdu spojuje e, 43 zemí jihu, severu, e, východu, středomoří. A všichni sedí u jednoho stolu. A právě tato dynamika toho spolupředsednictví Evropské unie a Jordánska přeznamenala to, že od roku 2012 vznikly podmínky pro novou dynamiku Unie Středomoří, která se zakládá na třech pilířích. První z nich je pilíř instituční. A ten lze charakterizovat dvěma body. Jednak zrychlování a tedy pořád uspořádání eh, tématických sektorových konferencí. V Paříži v roce 2013 to byla konference o posílení role žen v celém regionu. Pak v říjnu v Bruselu se konala konference na téma dopravy. V prosinci opět v Bruselu konference o energetice. V únoru v Bruselu konference o průmyslu. A za několik týdnů v Aténách se bude konat konference o životním prostředím a jsou již naplánovány další ministerské schůzky na zbytek roku. Čili tento proces ministerských schůzek, eh, který již probíhá a který nabírá obrátky. Druhá ilustrace tohoto institučního pilíře jsou organizace, které podporují, provází celý tento proces. A tady chci vyzdvihnout parlamentní Eh, schromáždění eh, Unie pro Středomoří si zejména tady vyzvihnout jméno Martina Šulce, který eh, dal opravdovou pobídku tomuto schromáždění, které nyní za jordánského předsednictví nyní přejde, tedy předá štafetu Portugalsku. A díky tomuto schromáždění Unie pro Středomoří eh, máme eh, fórum, které opravdu maximalizuje ty naše synergie. Kromě toho je tady, tady také asociace regionů a, a jednotlivých lokalit Středomoří, eh, Arlem a je to, je to tedy, jsou to takovéto rů, různé celky, které doprovází eh, tento proces regionální integrace. To byl ten první pilíř. A pilíř druhý vnímá Unii eh, pro Středomoří jako platformu regionální spolupráce. Slovo platforma tady má obzvláštní význam, neboť umožňuje UPM a jejímu sekretariátu v Barceloně Ehm, kolem, tedy vlastně eh, angažovat v různých iniciativách eh, mnoho aktérů, ať jsou to nevládní organizace, akademici, parlamentní organizace, vlády. A tito všichni se poté eh, zaměřují na jednotlivé úkoly, jako jsou malé střední podniky, životní prostředí, role žen, energetika a jiné. Role těchto, této platformy nebo platform má značný význam, jak říkáme, spolupracujeme s příslušnými službami Evropské komise, s nimiž máme eh, bezprecedentně dobré vztahy a eh, jde tu o to, abychom rozvíjeli eh, debatu, dialog a to je právě ten třetí pilíř, pilíř konkrétní projekty, které potom realizujeme. A třetí pilíř a e, ten třetí pilíř, že teď to řeknu jenom stručně, ale mohu říct si více v rámci e, debaty, ten zahrnuje ty konkrétní projekty, které startujeme, a to je něco tedy eh, těm, chceme vám tyto informace eh, skutečně zprostředkovávat maximálním způsobem, pokud se vám ještě nedostali. A to tedy chci říci, že ty projekty opravdu startují, rozjíždějí si. Máme financování, eh, ty projekty jsou zahájeny a pro mnohé z těchto, u mnohých z těchto projektů již nastupuje druhá fáze na základě úspěšné první fáze a tedy dochází k jejich rozšířování buď ve stejném oboru nebo ve stejném eh, geografickém rámci eh, účastnických zemí. A tyto eh, iniciativy vychází z zesílené spolupráce. Nemusí všech 43 zemí spolupracovat k tomu, aby se něco rozjelo. Inspirovali jsme se modelem který funguje i v Evropské unii a jinde, ale všechny eh, projekty v rámci eh, této eh, jaksi asymetrie dochází i tak ke schválení těchto projektů ze strany těch 43 států, i když je nemusí se jich účastnit všech 43, Eh, Někte, ale schvalují to i ty státy, které se v prvních fázích neúčastní, ale které potenciálně mají tu možnost se účastnit. Uvedu za všechny, jeden příklad za všechny. Takovou iniciativu, která startuje příští týden v Barceloně. Je to tady to je taková předpremiéra, protože když se s vámi dělím o tyto informace, týká se to mm, udržitelného městského rozvoje kdy konsorcium několika institucí, mezi něž patří i komise, Evropská investiční banka a e, tedy Philip Fontaine Vive a e, KFV a samozřejmě sekretariát naší unie, společně zahajují proces, který má vybrat 15 projektů udržitelného městského rozvoje v několika zemích, v devíti zemích, tak, aby v každé z těch zemí byl alespoň jeden projekt. Tyto projekty jsou předmětem výběrového řízení. V příští týden budou oznámeny tyto projekty v Barceloně u příležitosti zahájení této iniciativy a dobrá zpráva Podařilo se nám identifikovat dokonce více než 15 projektů. Takže můžeme začít již pomýšlet na další fázi tohoto eh, projektu udržitelného městského rozvoje. Díky němuž můžeme zohlednit eh, aspekty životního prostředí, udržitelného rozvoje, vytváření pracovních příležitostí a celkově vůbec jak řešení eh, socioekonomických městských výzev v jižní části Středomoří. Tento projekt umožňuje identifikovat to, čemu já říkám um, pole možností. A když se hovořilo spíše o jakési pole, jakémsi poli nemožnosti, ale nyní eh, vidíme ty možnosti, které se rysují a je to všechno na, založeno na politikách, u nich vnímáme tento, tyto mnohočetné cíle, které se však vzájemně podporují. Je to přístup eh, bottom-up a jsou to kroky, které ve všech případech jsou smysluplné z hlediska socioekonomického rozvoje, přinášejí přidanou hodnotu a um, tedy umožňují jednat eh, a praktickým způsobem tomto regionu na základě synergii a koordinace. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane Sigilmasi. A teď tady máme eh, kolegy, kteří by chtěli se vyjádřit a jako první pan Salafranka. Děkuji, pane předsedající. Děkuji mnohokrát, pane generální tajemníku Unie pro Středomoří. Vítejte ve výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Myslím, že je velice uspokojivé setkat se s někým, kdo stojí v čele instituce, která skutečně má nějakou vizi a ambice, pokud jde o vztahy s tímto regionem. Vy jste nás seznámil s tou vizí velice realisticky. Často politická vůle je nezbytnou podmínkou, nikoli však dostatečnou podmínkou. Je třeba, aby vlastně vyhovovaly i okolnosti, vnější okolnosti, protože i ty nás mohou hodně omezovat. A já si myslím, že to vaše prohlášení vlastně zapadá do takového realistického přístupu EU, která se teď snaží o takové globální projekty konsolidace. Evropská rada nedávno potvrdila bankovní unii a chystá se summit EU Africká unie. Evropská unie i země v jižní oblasti Středomoří dnes tedy prožívají velice specifické okolnosti a to se projevilo i situací v zemích arabského jara. Moje první otázka, pane předsedo, by byla, hm, pane generální tajemníku, by byla v tom, jak ty cíle jsou podmíněny situací v zemích, které prošly arabským jarem. Já mám na mysli ty nejkonfliktnější Syrii, Egypt, Libii a um, také mm, asi Libanon. Dále bych byl rád, kdybyste se mohl podrobněji zmínit o aspektech týkajících se financování do jaké míry máte dostatek finančních prostředků pro naplňování priorit, které jste tady prezentoval. A byl bych také rád, abyste třeba byl i konkrétnější. Nedávno se konalo to ministerské jednání ministrů průmyslu 43 zemí Unie pro Středomoří, kteří tedy navrhli akční plán pro roky 2014-2015. Myslím si, že je důležité uvědomit si význam malých a středních podniků a vlastně v rámci našich projektů tyto podniky jsou zcela zásadní. A já se, mě by tedy zajímalo, jak v tomto akčním plánu ministrů průmyslu chcete zohlednit potenciál těchto malých a středních podniků. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedající. Také já bych rád přivítal pana generálního tajemníka Siželmaseho, které už znám řadu let a vždy jsem si cenil jeho zájmu o vztahy eh, s Evropskou unii, z toho středomorského prostředí. On vlastně tady byl velvys- marockým velvyslancem, takže zná velice dobře evropské instituce a jejich fungování. Také tady děkuji za tuto prezentaci a vidím, že to tady funguje relativně dobře i z hlediska institucionálního a to přitom ve velice složité situaci, o které hovořil poslanec Sala Franka. E, samozřejmě ta situace je složitá jak pro EU, která má složitou interní situaci s, vzhledem k finančním problémům některých zemí, ale souvisí to i vlastně s politickou situací, která vyplynula z arabského jara. Takže já opravdu zdávám hol té vaší práci a děkuji vám za to, co děláte. Chtěla bych se vám, pane generální tajemníku, zeptat, co očekáváte nebo co můžeme udělat jako Evropský parlament, abychom vás podpořili. Vy jste velice uznáván ehm, a hovořil jste tedy uznale o úloze EIB. Ale když se podívám na data EIB e Vidím tam těch 60, 70, 80 miliard eur, které zapůjčila jižním zemím v rámci tzv. politiky sad Neighborhood tak tam ta čísla byla jenom asi 600 milionů, připadalo tedy na, to, na, ten, na ty jižní země, to je tedy zhruba 1%. A já si myslím, že EIB by měla v budoucnu možná ještě e, být pozornější vůči této části Středomoří, která potřebuje finance. Co si o tom myslíte vy? Děkuji. Děkuji, paní Ana Gomez. Děkuji, pane generální tajemníku. Já mám otázku týkající se toho takzvaného ownership. Jak se tedy staví eh, Unie pro středomoří k integraci země, která dříve se tolik neangažovala, mám na mysli Libii, eh, která je přitom velice důležitou zemí v každém ohledu ale zároveň má velice složitou a nebezpečnou politickou situaci. Takže co děláte vy v Unii pro Středomoří proto, aby se Libie integrovala, aby se Libie zapojila do nejrůznějších forem regionální spolupráce? Děkuji. Děkuji vám. Takže, pane generální tajemníku, prosím. Děkuji mnohokrát všem třem eh, poslancům za velice relevantní otázky. Milý pane Salafranku, nejprve, než eh, zodpovím vaše dvě otázky, bych chtěl jenom říci, protože vy jste to zmínil a já tím mohu ještě doplnit část svého projevu eh, ohledně toho afrického rozměru. Myslím si, že je velice důležité v okamžiku, kdy Evropa eh, Eh, hostí ten summit EU Africká unie, aby tento africký rozměr eh, vlastně také zahrnul eh, ten středomořský aspekt. Protože strategicky máme vlastně tady takovou tu vizi EU e Středomoří Afrika. A já hodně věřím tomu, že díky této Eh, vizi, to, ta oblast Středomoří je více než jenom nějakým sousedem, ale dostává se vlastně do takového centrálního úhlu pohledu. A to já bych chtěl zdůraznit. Já vím, že se teď vedou velice e, zásadní strategické a politické diskuse o přistěhovalectví. E, a právě v tom vztahu Evropa-Afrika ta tematika Středomoří je skutečně centrální. To jsem jenom ještě chtěl zdůraznit, protože vy jste na začátku eh, vlastně řekl něco, co mi to vybavilo. Pokud se jedná o jednotlivé situace v arabských zemích, které procházejí takovým přechodným obdobím, eh, samozřejmě ty země zažívají odlišné situace. Sýrie. Z důvodů, eh, které určitě všichni chápou, momentálně je eh, dostatečně eh, do, dočasně vyloučena z prací Unie pro Středomoří. A Sýrie je dnes tedy stále um, oficiálně členem Unie pro Středomoří, ale to její křeslo zůstává prázdné a čekáme na další vývoj. Uh, co se týče Libie, to možná mm, umožňuje zpovědět i otázku paní Anny Gomez. Já jsem rád, že vám mohu říci, že právě dnes, nebo dnes je Libie už oficiálně eh, aktivním pozorovatelem na všech jednáních Unie pro Středomoří máme zástupce Libie na úrovni ministerské či jiné, což je velice zajímavé, protože Libie dosud nechtěla eh, vstoupit do Unie pro Středomoří, ale ty nové orgány eh, tedy si vyžádali status pozorovatele a já bych dodal aktivního pozorovatele, protože se účastní všech jednání a já myslím, že to je platforma, která Libii umožňuje znovu se zapojit do mezinárodního společenství a podílet se na hospodářském a sociálním vývoji, který tato země tolik potřebuje. A já jsem rád, že my můžeme Libii eh, v tomto pomáhat. Možná jen stručně, protože myslím, že to je také zajímavé, máme tady, teď použili takové nedokonalé slovo, ale eh, máme stále takové inteligentnější propojení mezi Unii pro středomoří a mm, tím uskupením 5 plus 5, to znamená těch pět zemí jeho středomoří a pět zemí severní Afriky, kam spadá i Libie. A tento, jak jsem řekl, ne, eh, nedokonale inteligentní vztah je prospěšný v tom, že přispívá k vytváření určitých synergií. My se dnes musíme snažit především uh, o posilování regionální spolupráce. A já bych tedy chtěla zdůraznit eh, i aktivní úlohu eh, Libie v tom uskupení 5 plus 5. V Barceloně 23. října loňského roku jsme uspořádali eh, takzvané hospodářské fórum 5 plus 5. Byl tam ministr zahraničí Libie spolu s dalšími ministry zahraničí tohoto regionu. Byl tam také tedy eh, španělský premiér, který nás poctil tím, že otevíral toto forum. libijský ministr zahraničí byl přítomen a s ním eh, bylo zhruba 20 soukromých eh, podnikatelů libijských, kteří tam jednali se svými protěžky z dalších zemí a to je určitě povzbudivé znamení. Pokud jde o Egypt a Tunisko, tam máme také řadu projektů. Ehm, vlastně tam Maroko, Jordánsko, Alžírsko a další země. A tyto země vlastně jsou největšími příjemci socioekonomických projektů, které máme. Myslím, že z tohoto hlediska samozřejmě musíme být i skromní, ale je to určitě příspěvek, ehm, příspěvek k tomu socioekonomickému rozvoji těchto zemí. Co se týče financí, takovou nejtaktičtější odpovědí by asi bylo říci, že vždy potřebujeme další finance. A samozřejmě mohu vyzvat všechny a e, naše přispěvatele ještě k posílení té finanční podpory. Ale řekl bych, že i tady se nám daří vytvářet podmínky pro to, Eh, aby vznikaly dobře propracované projekty, dobře promyšlené iniciativy, eh, které mají význam z hlediska různých institucí, s nimiž spolupracujeme. A daří se nám eh, získávat finanční prostředky, ať už díky různým nástrojům, třeba od Evropské komise. Evropská komise, jak jsem říkal, je naším hlavním partnerem, nebo od mezinárodních finančních institucí, jako je EIB, a k té se za chvilku vrátím. Dále Evropská banka pro obnovu a rozvoj, dovilské partnerství a tak dále. Ale také e, vedle toho euro středomorského regionu také máme spolupráci. Například jsme v Barceloně po podepsala minulý týden úmluvu o spolupráci s norskou vládou, která se snaží tedy posilovat úlohu žen v socioekonomickém životě a ehm, v tomto smyslu jsme podepsali úmluvu o financování. Také velice intenzivně jednáme se zeměmi Perského zálivu. Chtěli bychom, aby i země Perského zálivu se podílely na financování. Uh, pak tady je vlastně projekt v pásmu Gaza na ocelování moře a tam z 50% to financuje Islámská rozvojová banka ze Saudské Arábie právě jménem zemí Perského zálivu. A máme tam tedy proto i speciálně vytvořené konzorcium. Dále bych chtěl zmínit také dovelské partnerství, protože jsme eh, měli i zajímavou spolupráci s tím dovelským partnerství na eh, spolufinancování některých projektů. A tady eh, je důležité vlastně pokračovat v úzkých vztazích s těmi stávajícími nástroji EU i regionu, ale snažíme se hledat i nové způsoby financování a vytvářet podmínky, Eh, pro další rozvoj. A možná v této souvislosti bych ještě chtěla zmínit eh, jednu důležitou věc, a sice, že je třeba, aby ty projekty byly kvalitní. Kvalitní projekt totiž vždy eh, nalezne financování. A my se teď tedy snažíme konsolidovat ty různé iniciativy samozřejmě doufáme, že to financování bude eh, v budoucnu ještě širší, tak aby to řešilo potřeby regionu. Jedna z hlavních eh, věcí financování, to je otázka malých a středních podniků. Ano, malé a střední podniky jsou synonymem pro tvorbu pracovních míst. Skutečně výzva číslo jedna v tomto regionu je zaměstnanost mladých lidí. A já to říkám proto, že si myslím, že je to důležitá výzva na jihu Středomoří, ale i na severu Středomoří. A tady určitě e, máme přístup, který se snaží propojit oba břehy Středozemního moře, aby ten vývoj byl dynamičtější. Tvorba pracovních míst to je především tvorba podniků. A my máme několik projektů, které se právě snaží malým a středním podnikům v rámci akčního plánu zajistit schopnost dalšího rozvoje. Chceme, aby mladí lidé mohli si zakládat své vlastní firmy, aby se stali svým vlastním zaměstnavatelem. Nyní k té EIB. Tady bych chtěla skutečně uznat eh, tu jejich angažovanost. Já, když jsem přešel do té funkce generálního tajemníka Unie, tak v prvních eh, měsících jsem uzavřel s EIB úmluvu, která nám umožnila získat přístup k 500 milionům eur potenciálního financování projektu Unie pro středomoří. A to pro nás znamenalo skutečně velkou podporu a spolu s EIB jsme Eh, vedli nebo provedli nejrůznější operace. Zda bychom mohli ještě lépe a více spolupracovat, ano, samozřejmě. Ale jeden z důvodů, ale tady by možná bylo třeba spíše tu otázku položit EIB, jeden z důvodů, proč třeba ta angažovanost EIB v regionu není tak výrazná, je možná dáno tím, že hlavní eh, úkolem EIB je poskytovat půjčky a je třeba, aby ty vypůjčovací, eh, vypůjčující si země měly vůbec tu schopnost půjčovat si peněz a tam samozřejmě záleží na společenské a hospodářské situace eh, v zemi. Ale možná bychom této otázku spíše měli položit kolegům z EIB. Zrovna dnes večer eh, jedu do Řecka protože máme eh, schůzku FEMIP, což je nástroj EIB pro Středomoří a bude se tam právě konat ministerská konference paralelně s ECOFINem, budou tam zastoupeny všechny země eurostředomorského prostoru a bude se právě hovořit o eh, vyhlídkách EIB eh, e v tomto regionu v rámci programu 2014-2020. A co tedy může parlament udělat pro nás. No, i nadále eh, eh, nám pomáhat, stát nám po boku, protože my potřebujeme podporu Evropského parlamentu, potřebujeme podporu evropských poslanců a nejenom jenom takovou eh, formální podporu. Měla by to být podpora založená na dialogu, na proaktivním přístupu, tak abychom byli schopni společně hledat různé zajímavá opatření, která lze zavést přímo v terénu, protože to je samotný smysl naší existence. Děkuji. And, uh... Děkuji. Eh, já doufám, eh, že eh, vaše práce se bude stále více realizovat a přejeme vám mnoho úspěchů do budoucnosti. Colleagues, colleagues, I would like to... Vážení kolegové, chtěl bych vám připomenout, že proběhne diskuze s našimi kolegy z první eh, komory nizozemského parlamentu a to na téma, na které je dnes velice aktuální, a to jsou vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem. Tato diskuze proběhne bezprostředně po hlasování, takže vám to připomínám, abyste zůstali v sále a vedli dialog s našimi kolegy z nizozemského parlamentu. Yeah, yeah.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 Colleagues, let's, uh, let's go. Vážení kolegové, pomalu bychom eh, měli zahájit naše hlasování. A ti, kdo nejsou kovaní v tomto postupu, eh, tady takto, chtěl bych říci, že pojďme hlasovat ti, kdo mají hlasovat a Nejprve budeme tedy, nebo budeme pouze hlasovat elektronicky, takže prosím, vyndejte si své karty, paní Grace. Já se omlouvám, ale bohužel mám svou kartu v jiné kabelce a bohužel v sekretariátu už nikdo není. Dobře, tak budete zkrátka zvedat ruku a my vás budeme Eh, zohledňovat. Eh, máme tady ještě jeden další takový případ, takže dva lidé budou hlasovat tímto způsobem. Všichni jsou připraveni. Dobře. Takže dva kolegové budou pouze zvedat ruku a ostatní elektronicky. Nejprve budeme hlasovat o protokolu k dohodě o stabilizaci a přidružení se Eh, Albánie elektronicky. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. 33 eh, pro, takže nikdo není proti, takže je to schváleno, nikdo se nezdržel. Nyní zpráva Norika Nikolaj. Rámcová dohoda mezi Evropskou unii a Korejskou republikou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, třicet tři. 34 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. A nyní návrh rezoluce eh, Evropské strategie eh, vůči Iránu. Zpráva paní Marie Muniz, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet devět ku 31. Jeden je proti, dva se zdrželi. Takže gratulujeme. Takže to bylo odhlasováno. A nyní poslední hlasování. Marieta Janaku. Zpráva o kulturních a náboženských rozdílech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 hlasů pro, 3 proti, 1 se zdržel, takže blahopřeji paní Marietě. Děkuji. Nyní bych vás chtěl vyzvat, eh, abyste byli dobrými partnery pro naše kolegy, kteří přišli diskutovat o důležité otázce vztahu eh, Evropské unie a Ruska a o východním partnerství. Takže vyčkejte prosím ještě další dvě minuty, než eh, dorazí naše kolegové. Okay. Let's eh, start. Vážení kolegové, vítám zde delegaci Horní komory parlamentu Nizozemského království. A eh, Samozřejmě téma, o kterém budeme hovořit, je velice zajímavé. Jsou to vztahy mezi Evropskou uní a Ruskem a e, východní partnerství. Toto téma nyní e, nabilo nové dimenze e, po událostech v této části světa, do které se sám také počítám. A nyní bych chtěl požádat paní Trik, která je předsedkyní výboru pro evropské záležitosti, aby se ujala slova a pronesla několik slov úvodem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám i celému vašemu výboru za pozvání, za to, že zde můžeme diskutovat. Možná bych mohla trochu objasnit důvody pro naše návštěvu, potřebu výměny názorů. Měli jsme politickou eh, diskuzi s ministrem zahraničních věcí eh, o současném stavu evropské politiky, o stavu mm, evropských eh, debat a vždy máme určitý tým, kde se snažíme zaměřovat na určité téma a tentokrát eh, bylo potřeba hovořit o evropské zahraniční politice, aktuální politice a samozřejmě Eh, se také eh, připravovalo tedy minulý podzim eh, východní partnerství a příslušné setkání a tam jsme také měli takový tým a hovořili jsme o dopadech východního partnerství a o tom, že vlastně není možné být úspěšný v této věci, úspěšně to realizovat, aniž by existovala dlouhodobá strategie Evropské unie, strategie vztahu s Ruskem a říkali jsme si vlastně předtím, než se ne, než selhal sami summit eh, ve Vilniusu a všechny ty události, které následovaly, to všechno nás velice šokovalo a bylo zřejmé, že je ještě nalehavější diskutovat o těchto otázkách se, se evropskými poslanci. Byli jsme eh, v Litvě eh, během tedy předsednictví Kozaku a litevský parlament tam jasně naznačil, že je potřeba mít strategii vztahu s Ruskem a Ono je samozřejmě velice obtížné nastavit dobře eh, sousedskou politiku Evropské unie a úspěšné východní partnerství, aniž bychom neošetřili otázku Ruska a naplánovali naše kroky eh, krátkodobé i dlouhodobé, jakým způsobem toto partnerství stabilizovat. A já vím, že Evropský parlament je velice angažován v těchto tématech, především v souvislosti s lidskými právy a eh, tím, co se děje v Rusku. A jakým způsobem je tady možné posílit spolupráci a zároveň ovlivňovat jejich postoje. Je to velice obtížné, když je tady ta vzájemná provázanost a závislost, jak je možné zároveň exportovat náš přístup k lidským právům, jak ovlivnit situaci v Rusku a jak zajistit, že hm, pozice menšin v Rusku a ve východních evropských zemích je, že vlastně i tyto věci jsou respektovány. Bylo zřejmé, že je třeba tyto věci ošetřit konstruktivním způsobem a e, zároveň e, bychom neměli zanedbávat nebo přehlížet to, co se děje. My jsme samozřejmě nyní velice napjatí a zvědaví na, na názory evropských poslanců a předtím, než si je poslechneme, tak eh, jsme tady naformulovali některé konkrétní otázky a doufáme, že evropští poslanci nám odpoví na tyto otázky tak, abychom eh, si mohli vzájemně vyměnit naše názory. Eh, a já tady předám slovo kolegovi nebo jiným kolegům, kteří si tady připravili některé otázky. Děkuji. Pan Vandenlinden. Děkuji. Nejprve bych chtěl říci, že jsem velice potěšen, že zde vidím tolik přátel. Diskutujeme také o otázce Ruska a Ukrajiny a podle mého názoru události, které proběhly před několika měsíci, nejsou něčím novým, ale je to dlouhodobější záležitost a proces. Jde o prohlubující se nedůvěru na obou stranách a podle mého názoru, a samozřejmě mě zajímá i váš názor, vašeho výboru, Evropská unie a NATO také nesou částečně zodpovědnost za to, že nyní diskutujeme o těchto záležitostech. Eh, Krim podle mého názoru eh, to je věc, která už vlastně vznikla, vznikl nový eh, studený konflikt a otázka je, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat nyní. Jsme velice překvapeni, že vyjednávání, které proběhlo mezi především USA a Ruskem, proběhlo tak, jak proběhlo a to, jak tam byla zapojena Evropská unie, která má vlastně ještě větší zájem na vztazích s Ruskem po politické i ekonomické stránce. My si domníváme, že Evropská unie by se tam měla více angažovat a eh, nemyslím si, že se snad snažit eh, ještě uvalit více sankcí, ale spíše vést dialog, prohloubit dialog o spolupráci mezi Evropskou unii a Ruskem, především Eh, s ohledem na potřebu stability a bezpečnosti v budoucnosti. To je velká výzva. Je potřeba vytvořit eh, partnerství nebo vztah k Rusku založený na důvěře. A my máme samozřejmě velký zájem vyslechnout si názor Evropského parlamentu. Minulý týden eh, jste se setkali ve Štrasburku s ruskou delegací a mě by nyní zajímalo, jestli eh, jako výbor pro tady zahraniční politické záležitosti Evropského parlamentu jste schopni vytvořit důvěru na obou stranách, tak eh, aby jste vlastně napomohli eh, obnově jednání a diskuzí a ne dramatizaci situace. A osobně mohu říci, že USA tady eh, příliš nepomáhají celé záležitosti, protože eh, sankce se jich příliš tedy nedotýkají a my v Evropské unii eh, se snažíme o ekonomickou obnovu. Velmi potřebujeme ekonomický růst ve všech členských státech, abychom bojovali proti nezaměstnanosti. A já jsem přesvědčen, že Evropská unie by se měla eh, více chopit iniciativy v těch diskuzích než v současnosti. A zajímá mě, co si o tom myslíte vy. Dále jedná se o perspektivě členství sousedů Evropské unie, kteří jsou zároveň tady sousedy Ruska. A jsem přesvědčen, že zejména slib USA v roce 2007, eh, že Ukrajina může vstoupit do NATO, nevytvořil eh, atmosféru důvěry. Mě by zajímalo, jaký je eh, názor vašeho výboru. Myslíte si, že bychom měli nabízet toto členství nebo neměli? Velice důležité nyní je akceptovat, že tyto země jsou sousedy Ruska i Evropské unie a proto tady musíme zohledňovat emocionální, politické i historické eh, aspekty nebo určité vazby, eh, které s tím souvisí. Děkuji. Já vám chci také poděkovat. Pane Devries, děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolegové za to, že jste nás eh, přijali. Je to opravdu velká čest. K tomu, co bylo teď řečeno, nechci příliš mnoho dodávat. Myslím, že je to dostatečný materiál k hm, diskuzi. Jen eh, řeknu toto. Dnes jsme poměrně často slýchali, že Evropská unie má koncenzuální a jasnou politiku vůči východním ale chybí nám obnovná politika vůči Rusku. Já nevím, jestli Rusko má ambiciozní a jasnou politiku vůči západu. Ale myslím, že pokud historie neskončí, tak spolu budeme muset eh, spolu existovat dost dlouho, takže musíme rozvinout eh, nějaký takový postup a pobízet Rusko, aby se stalo skutečným partnerem v tomto vztahu. Čili toto je otázka, kterou vám chci položit. Jak se na to díváte? Máme šanci Rusko přimět k tomu, aby se aby s námi rozvíjelo společnou politiku a můžeme na tom stavět zájmu budování našeho vztahu a spolu s tím také budovat podmínky pro východní Evropu a Rusko. Jak řekl pan Van Linde, hovoří, hovořili jsme také o jakési finalitě, e, to znamená o určité konečné perspektivě, cíly e, pro naše východní partnery. Mají nárok na takovou vizi, takovou perspektivu, potřebují vidět to světlo na konci tunelu. A někdo spochybňoval, jestli jsou v tunelu vůbec, jestli se nemohou obejít bez členství v Evropské unii. Ano, technicky myslím, že je to možné. Názory jsou se různí, pokud jde o, tu, o ten konečný cíl. Většina zemí však je otevřená potenciálnímu členství a pak menšina, ovšem poměrně silná, je proti. Jak si na, stojíme jakožto parlament? Jaký máte názor? Děkuji. Řada kolegů si chce vzít slovo, ale je poněkud zvláštní, že bychom my začali vinit sami sebe za agresivitu Ruska. Vzhledem tomu, že já žiji a moji předkové eh, a další žijeme poblíž Ruska, tak my jsme také znepokojeni tím, že ty, ty stovky let, to, nebyly, to jsme nebyli my, kdo by šli blíž jim, ale oni e, se blížili nám. A tato perspektiva se musí nějak vyvážit, jinak to bude jednoduché. Zavřeme oči, business as usual e, a možná, že zítra rusové ukousnou další kousek nezávislého státu. A dokud budeme toto ignorovat, budeme, bude to fungovat, jako by se nic nedělo. Ale já teď se dívám na ten seznam řečníků, zmíním každého kolegy. Eh, u každého kolegy zmíním, k jaké politické skupině patří, abyste věděli, jaké je rozložení. A jako první Ana Gomeš za socialisty a demokraty. Prosím, ano, máte slovo. Děkuji za tuto iniciativu, za tuto ochotu s námi hovořit. Že my v parlamentu se snažíme tak trošku reflektovat, co se děje v celé Evropské unii z hlediska eh, různého vnímání, z hlediska různých možností reakcí. Parlament se však zhostil poměrně jasné iniciativy ohledně toho, jak, jak se postavit Ukrajině. Dvakrát jsme na Ukrajině byli jako na konci ledna, pak na konci, eh, na, uprostřed února, po všech těch dramatických událostech, zabíjení. Jsme, byli jsme tam vlastně ten den, kdy nová přechodná vláda se eh, začala fungovat a setkali jsme, jsme se s nimi ta usnesení, která jsme schválili v parlamentu, jsou, myslím, dosti konsenzuální. Nepředstavují možná 100% toho, co si myslíme politická skupina, ani 100%, co si myslí jiná, ale myslím, že jsme nalezli společnou řeč. V tomto směru si myslím, že parlament opravdu se vynasnažil dosáhnout společného jednotného postoje poselství o Ukrajině, eh, solidaritě, ale také vůči Rusku. Jak jste uvedli, uvítali, setkali jsme se s delegací z Dumy. Já si myslím, že ta, ty vaše otázky lze zodpovědět jedně. když se podíváme na to, co se stalo vidíme nějakou agresi eh, z Ruska vůči Ukrajině? Já se domnívám, že ano. Myslím, že lidé, obyvatele Ukrajiny, si mohou rozhodnout o tom, jak eh, kdo jim má vládnout. A myslím, že agenda Majdanu byla o boji proti korupci, o právním řádu a já nevěřím té propagandě Kremlinu, že jsou všichni nacisté a fašisté. To prostě není pravda. Jistě, k agresi došlo. A obyvatelé Ukrajiny skutečně očekávali, že Krym bude tím slabým místem. Také záleží na tom, jak se díváme na tu celou záležitost, na to referendum. Eh, bylo to, bylo to přijatelné nebo ne? ne? Samozřejmě, že ne. Jistě. Většina z nich pod vlivem té propagandy o tom, že to, co se dělo v Kijevu, byl, byla pravicová fašistická záležitost. Ano, asi by si Eh, stejně se rozhodli stejným způsobem, ale bylo to správně uděláno. Proč tam nebyli pozorovatelé OSN a, a OSCE? To nemůžeme, s tím nemůžeme souhlasit. A myslím, že máme velkou zodpovědnost dát najevo solidaritu s Ukrajinou a umožnit eh, těm, kdo nyní eh, zodpovídají zařízení, aby aby eh, a kdo vedli ty protesty, aby nyní se mohli samozřejmě ukázat eh, prostřednictvím voleb o moc, ale zřejmě asi budou velké snahy narušit ty takové volby. To bychom si měli uvědomit. V tomto kontextu mohu zmínit také to, že naše vlastní rozpory souvisí s tím, jak vnímáme Rusko a jeho kroky vůči Ukrajině, jestli jsou agresory nebo ne. Záleží nám na Rusku jenom kvůli našim obchodním zájmům? Plyn nebo vývoz eh, našich produktů do Ruska? Záleží nám také na Rusech, na ruských obyvatelích Ruska, na jejich eh, požadavcích, o, na jejich očekávání právního řádu. To je východisko pro zpovězní vaší otázky. A v závislosti na, na názoru asi obdržíte jiné odpovědi eh, v různých koutech Evropské unie. Ale proto se snažíme za parlament dospět k jednotné pozici. Proto pokud jde o členství NATO, já myslím, že nemá cenu mávat tou vlaječkou členství na té. Já si myslím, že je to pro Rusko provokace. A neslouží to zájmům těch, kdo, by, kdo si nyní zaslouží na Ukrajině naši podporu. Aspoň se domnívám, tak to se domnívám já a většina mé skupiny. Pokud jde o členství v Evropské unii, tak my fungujeme na, na, nyní v rámci e, dohod o přidružení. Ještě zbývá hodně práce, na, e, pokud jde o oblast ekonomiky. A samozřejmě, že ta podpora je o tom, aby pro, byly provedeny reformy. E, to si vyžádá čas. Není možné se vypořádat s korupcí přes noc. Potřebujeme vybudovat instituce. A v tom může Evropská unie hrát důležitou roli. Hovoříme o finanční podpoře Ukrajiny. I v tomto směru však uvidíme, jak to bude fungovat, jak bude tato pomoc podána. Tradiční recept Mezinárodního měnového fondu, tak jak se uplatnil v mé zemi, tedy v rámci trojky, tak to bude katastrofa. To půjde na ruku Putin, Putinovi. Eh, přes noc zvýší ceny plynu, bude to mít katastrofální výsledky, bude to nahrávat Putinovi. Musí se to udělat tudíž patřičným způsobem. A dále sankce. Tedy názor, že sankce nebolí. K tomu musím říci, že jsou to sankce cílené, aby bolely určité skupiny lidí, oligarchy, a jejich eh, eh, politické přisluhovače, politické, nebo ty, kteří, eh, které manipulují. Tito lidé asi nebudou trávit svou dovolenou na pláži na Krymu, ale ve Francii, na Côte d'Azur a bude asi bolet, když ji, oni nebo jejich manželky nebudou eh, moci používat své kreditní karty v Amsterdamu a v Paříži. Takže tyto sankce jsou podle mě důležité. A tyto sankce nejsou důležité jen na podporu Ukrajiny a na podporu těch v Rusku, kdo rovněž usilují o změny, ale také pro nás protože v Evropské unii existuje hodně velká tendence schvalovat eh, a jak si omlouvat korumpování a skorumpované obohacování oligarchů v Rusku. A většina těchto investic jde pak do našich bank a našich zemí, takže je to také o nás a o tom, co zastupujeme za čím stojíme a já jsem ráda, že jsme to jakožto parlament podpořili. Děkuji. Eh, a doufáme, že třeba nějaké výsledky eh, zápasu v Chelsea nebudou interpretovány jako, že tedy ovlivňují zájmy Rusů. Eh, prosím, další řečník. Ana opravdu je tak vášnivá, pokud jde o toto téma, takže hovořila eh, dlouho, bylo zajímavé všem jí poslouchat. Na úvod mi dovolte popřát eh, kolegům, našim eh, kolegům ze sněmovny všechno nejlepší a jestli dovolíte, tak teď přejdu do angličtiny. Já jsem přesvědčena, že je dobré, abychom rozlišovali mezi naším postojem vůči Rusku a Ukrajině, i když Oba státy samozřejmě jsou, obě situace spolu souvisí. Nechci teď provádět hloubkovou analýzu našeho eh, postoje k Ukrajině, k jak jsme se chovali k Ukrajině v uplynulých 18 měsících. Jsem přesvědčena, že došlo k řadě taktických i strategických chyb. Ale Stalo se, co se stalo. Do budoucna by bylo dobré to zanalizovat, ale to nám moc nepomůže teď. Proto teď nechci zacházet eh, do dalších podrobností. Stejně jako jiné politické skupiny, já jsem byla na Ukrajině, vedla jsem malou liberální delegaci, která tam byla před pár měsíci. To bylo v době, kdy pan Janukovič byl ještě u moci a Tymošenková byla ještě ve vězení. Takže udělali jsme si trochu představu o tom, co se tam dělo, děje. Bylo jasné, že Rusko od léta, od srpna uvalila celou řadu odvetných ekonomických opatření. Například byl zakázán dovoz ukrajinské čokolády do Ruska zákaz dovozu ukrajinského vína a lihovin, náhradních dílů a dalších průmyslových výrobků, což škodilo k ukrajinské ekonomice. Pak zdánlivě Rusko eh, tato opatření zrušila, ale když se díváme na to zpětně, tak to bylo jenom na dobu olympijských her v rámci přípravy toho, co se dělo na Krymu. I situace na Krymu, myslím, že zůstane nějakou dobu bez změny. A tím se vracím k našemu postoji k Rusku. já jsem sledovala vývoj vztahu mezi Evropskou unii a Ruskem. Když jsem byla ministrině pro evropské otázky ve své zemi, tak jsem byla v kontaktu s Ruskem před deseti lety. Před deseti lety to bylo méně obtížné než dnes. Ta vůle jednat, vyjednávat, je nyní menší, mnohem menší, než byla před deseti lety. A to ne, že by byla tehdy ta vůle tak velká, ale dnes takřka zmizela. Jakoby Rusko a lidé v Putinově režimu přestali projevovat jakýkoliv zájem o E, situace, z nichž můžu, mohou obě strany něco získat. Teď je to jako kdyby to bylo všechno, jedna strana vyhraje všechno, druhá ztratí. A za takových podmínek je spolupráce velmi, velmi obtížná. Takže vztah s Ruskem je povoleně velmi frustrující. A musím říci, to, jak se Rusové chovají ve vztahu ke Krymu, pro no, někoho, kdo tedy pamatuje to, co já, možná ne možná úplně osobně, ale pamatuje různé historie, historky z druhé světové války, eh, tak když se podíváme teď na Krym, tak to má eh, opravdu, to vyvolává některé velmi znepokojivé analogie, když se podíváte eh, na Eh, ten sled událostí. A mě fascinuje, že se to Rusové neuvědomují. Také když se podíváme na zased, zasetkání Lavrova a Kerryho, tak je znepokojivé, že tam nebyl nikdo za Evropskou unii. Takže já jen doufám, že pan Kerry a paní Ašnová jsou v těsném, prakticky nepřetržitém kontaktu. Protože pokud ne, tak by to bylo opravdu byla smutná ilustrace toho, co jsme slyšeli tady v tom odposlechu Fuck the EU. From the liberals. Děkuji, to, to byla paní Nejc z ALDE a nyní pan Tenok ze skupiny konzervativců a reformistů. Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám, ale musím říct nizozemským kolegům, že po té jasné agresi Ruska vůči Ukrajině, a tady plně souhlasím s paní Nejc, že tady jsou um, paralely s tím, jak Hitler anektoval Sudety, eh, kdy se tedy také odvalovali, odvolávali na eh, revanšistické principy, tak tohle prostě nemůže být takzvaný business as usual. A eh, Rada bezpečnosti Eh, vlastně se k tomu vyjádřila. Rusko tam bylo zcela izolováno a na valném schromáždění více než 100 statů eh, odsoudilo ruskou agresi a jediní, který je podpořili, byly ty úžasné demokracie jako KLDR, Venezuela, Bělorusko, Sudán a podobně eh, aspoň z těch, na které si vzpomínám. Takže Rusko je teď tedy zjevně takovým hlavním protivníkem, který stojí proti západním hodnotám. Oni vlastně si zvolili jiný politický model v návaznosti na ruskou imperiální tradici. Eh, on Putin je také skvělý eh, šachový strateg a eh, prostě on zná mezinárodní právo, závěrečný akt z Helsinek, budapecké, budapečské garance, to se vlastně týkalo doby, kdy se Ukrajina vzdala jaderných zem, zbraní. E, jsou e, tady i jasné signály ohledně toho, e, jak tady mají postupovat ty země, které jsou vyzývány, aby se zbali, zbavili jaderných zbraní. Nebo když se podíváme na země, jako je Saudská Arábie a Japonsko, No prostě tak se vzdáte jaderných zbraní, dostanete ty takzvané garance ze strany Rady bezpečnosti, no a pak vás jiný stát E, vlastně napadne. A nemluvím o členství Ruska v Radě Evropy, to by mělo být okamžitě revidováno. Takže tady skutečně Putin je připraven k používání e, jasné propagandy, včetně kanálu Russia Today. E, já jsem byl požádán, abych tam vystoupila. Samozřejmě, jakmile jsem začala být kritický, tak se to přestalo vysílat. on vlastně chce prosadit svou vůli ve své bytné e, sousedící zemi, protože to je vlastně součást bývalého e, sovětského e, či carského impéria a on chce vlastně toto obnovit. A mrzí mě to, ale já znám tedy Rusko velice dobře, Ukrajinu možná ještě lépe a nemyslím si, že nějaká uh, usměřovací politika ho zastaví. Pokud si řekneme, no je to business as usual, pane Putine, prosím, už to neopakujte, no tak on následně spolkne zbytek Gruzie, pak třeba východní a jižní Ukrajinu, možná i Bělorusko, uh, Moldavsko. Uh, tím, že řekne, že Podněstří bude součástí Ruské federace. Mm, teď se tady hovoří dokonce i o Finsku a Lotyšsku, které by mohly být jeho cílem. Eh, Lotyšsko samozřejmě je členem NATO a musíme tedy především posílit přítomnost NATO v pobaltských zemích. Naše skupina vždy byla pro eh, euroatlantické strategické perspektivy pro země, jako je Ukrajina a Moldavsko. Myslím, že je morálně špatně říkat, že třeba Albánsko, eh, Albánie by měla být potenciálním kandidátem a stavět se zamítavě k zemím, jako je Ukrajina eh, Neměli bychom přijímat ten koncept vlivových sfér, to je takyž pohled eh, na věc Kremlu, který se chce vrátit k tomu sovětskému prostoru. Je tam i jiné Rusko, o tom se moc nemluví, ale 50 tisíc lidí v Moskvě protestovalo, jsou velice stateční, někteří z nich byli dokonce zatčeni ze strany KGB nebo FSB. A je třeba navazovat eh, vazby eh, s opozičními stranami v Rusku. A nakonec Myslím, že Putin se domnívá, že, nebo Lavrov, že se prostě mohou sednout s ministrem Kerim a prostě jenom prosadit své řešení, aniž by to konzultovali s kijevskou vládou. Oni teď hovoří o federální Ukrajině, kde ta východní část země by měla specifické vztahy, zahraniční vztahy s Ruskem a v zásadě by to spadalo pod uh, sféru kontrolovanou Kremlem a to je pro nás zcela nepřijatelné. Naše skupina rozhodně odsuzuje ruskou agresi a věříme v sankce EU a vítáme i cílené sankce Ameriky. Myslíme si, že by to mělo mít vliv na oligarchy a ty lidi kolem Putina. Děkuji. Já bych ještě připomněl kolegům, že už máme jenom 10 minut a prosím, abyste skutečně hovořili stručně. Kolegové získají obecný přehled o, e, o našich dojmech. Pan Šopflin, prosím, z skupiny EPP. E Děkuji. Pane předsedající, možná bych ještě dodal, že jsem z Maďarska. To je také relevantní v této souvislosti. A já tedy vítám nizozemské kolegy. Možná nejprve bych řekl, že já za život jsem viděl e, rudou armádu dvakrát a eh, v, tak si v akci a to možná trošku ovlivnilo mé vnímání Ruska. Jak tedy eh, Rusko ovlivnit? Jednoduchá odpověď z ní je pochopit ho. To znamená vzdát se iluzí. Rusko možná může být strategickým partnerem, ale v této době je to také nepřítel Evropské unie, nepřítel Západu. Rusko se domnívá, že bylo poníženo Západem a zvláště poníženo Evropskou unii a teď eh, chce mu to vrátit. A já eh, si myslím, že Rusko úplně má jiný koncept moci v tom, že tvrdá moc je to, co funguje a že vlastně ty měkké postupy jsou pro měkké povahy. Rusko eh, má prostě takovýto koncept moci a moc by možná měla být imperiální. Podívejte se na uh, ruskou vlajku, vidíte tam vlastně imperiálního orla. My, kteří jsme byli v ruských koloniích, tak nám se vlastně nelíbí tato myšlenka, že by se něco takového mělo opakovat, protože už s tím máme své zkušenosti. Zdá se, že Rusko se podaří zastavit pouze silou. Nemusí to být zrovna síla vojenská, ale musíme být připraveni říci Rusku ne. Ne, tohle musí přestat. To musí být součástí nějakého řešení. A to je třeba si uvědomit. Rusko v podstatě Ehm, přepadlo nebo napadlo eh, i své, eh, všechny své sousedy i některé země, které nebyly sousedami, jako Maďarsko a Československo. A já si myslím, že eh, ta paralela ze Sudety je správná, ale také zimní válka 1939, kdy Sovětský svaz napadl Finsko. Finsko tehdy bylo celkem tedy neškodné. Dialog ten dialog lze brát vážně pouze, pokud za ním stojí nějaká síla, tvrdá síla, ne ta měkká síla. To je totiž součástí té evropské iluze. Já to už zestručním. Takže poslouchejte ty z nás, kteří Rusko známe, kteří máme s Ruskem zkušenosti. Máme, eh, víme, jaké jsou ruské hodnoty, ruská kultura, jaký je ruský přístup, eh, ruská historie. Je to prostě odlišné. Proč bychom měli předpokládat, že Rusko je jako my? Není. Rusko je specifické, má své specifické hodnoty. Odlišné hodnoty. Především bychom své hodnoty neměli projektovat na Rusko, protože jsou prostě odlišné. Je třeba si toto uvědomit pragmaticky. Děkuji. Za starých časů byl takový vtip, který říkal, kdo je největší trpaslík na světě. A to byl právě ten sovětský trpaslík. A nyní prosím Sergram z ALDE. Děkuji, pane předsedající. Já se pokusím o stručnost. Já bych chtěla poděkovat za příležitost eh, diskutovat s kolegy z Horní komory nizozemského parlamentu. Určitě ta výměna názorů je důležitá a já si velice cením také angažovanosti Nizozemska, které se snaží e, vlastně o mír mezi válčícími stranami, e, tak jak jsme to zaznamenali za války kdysi mezi Anglií a Francií a nyní znovu. Já eh, nemohu říct, že bych s někým měl zásadně nesouhlasit, pokud jde tedy o poznámky kolegů k Rusku, ale jsem přesvědčen, že je třeba uznat, že možná jsme nebyli právě nápomocní v té současné situaci. Když se na to podíváme zpětně, eh, tak naše vysoká představitelka vlastně eh, šla na barikády v Majdanu a podpořila protestující a to možná v, za těch okolností nebyl úplně ten nejlepší krok. A také tedy rozhodnutí ukrajinského parlamentu nebo usnesení ukrajinského parlamentu eh, proti výuce ruského jazyka ve školách eh, také asi nebylo zlovna, zrovna užitečné a možná to byl jeden z faktorů v tom ruském rozhodování proniknout nebo provést tu invazi. Teď tedy otázka, jak otevřít dialog. No, je třeba, aby se ruská vojska stáhla. Evropská unie eh, vlastně se snaží zavádět sankce jen postupně a to je příležitost pro Rusko říci nám, tak my uděláme eh, ty a ty kroky, které by mohly situaci usnadnit a znovu vytvořit dialog, ale souhlasím s kolegy, že teď ten míček je především na ruské straně hřiště a že reakce EU um, byla zatím umírněná. Souhlasím s kolegy z nizozemského parlamentu, že jsme asi možná měli být aktivnější a neměli to ne všechno nechávat na Američanech. Eh, podívejme se na situaci v Gruzii v roce 2008, kdy pan Sarkozy jel do Moskvy a okamžitě eh, tam s nimi jednal. A možná by bylo, bývalo také pomohlo, kdyby paní Merkelová odjela do eh, Moskvy jako zástupce země, která má největší obchodní vztahy s Ruskem. Nicméně myslím si, že Rusko rozhodně jedná špatně, především protože porušilo budapešťskou dohodu a to je třeba jim připomínat. Děkuji vám, Sire Grahame. A nyní pan Kelam z EPP. Děkuji vám. Já jsem rád, že nizozemští kolegové jsou mezi námi, jsem rád, že můžeme s nimi diskutovat. Myslím si, že tady je klíčovou otázkou eh, i Evropská unie a její budoucnost. My jsme zvyklí vnímat jako unii hodnot a solidarity. Teď ale došlo k agresi, kterou jsme jednomyslně odsoudili, to je jasné. A kromě toho helsinský systém evropské bezpečnosti a spolupráce eh, se je zdá se ohrožen, protože jedna eh, evropská země byla vlastně takto rozložena a ruští eh, eh, politikové se teď chtějí vracet se ke starým ruským tradi- eh, hradicím. To nám připomíná rok 1938, kdy takto bylo okleštěno Československo stejným způsobem. Dovedete si představit, že tehdy sousedící země jako Nizozemsko by mohlo poslat nějakou misi do nacistického Německa? Ano, možná ano, ale uvědomme si, že také Nizozemsko eh, vlastně potom se zařadilo mezi další Hitlerovy oběti. Je tedy třeba znovu navázat dialog, ale dialog o čem? Mezi obětí a agresorem? Já nevidím, jak, nevím, jaký by to mělo smysl předtím, než bychom přinutili Rusko, aby se eh, vrátilo ke svým mezinárodním závazkům a zásadám. Mě to připomíná prezidenta Roosevelta, který vždycky říkal, hovořte jemně, ale vždycky mějte v ruce pevnou hůl. A nejprve bych chtěl, tedy, no především bych chtěl upozornit kolegy na starou, starou ruskou eh, doktrínu, velice výmluvnou, eh, v tom smyslu, že mají právo vojensky eh, zasahovat do vnitřních záležitostí sousedů mm, pod záminkou ochrany zájmů ruské menšiny. To samozřejmě ohrožuje nás všechny a to musíme odsoudit a ostatně Evropský parlament to před dvěma týdny odsoudil. jinak bychom mohli hovořit o takovém politickém rasismu. Majdan byl příkladem lidí, kteří prostě byli odáni evropským hodnotám. Mezi nimiž byli lidé, kteří se stali oběťmi tohoto úsilí. A říkají, proč bychom teď měli mít strach, proč bychom měli mít větší strach z nestability. My je musíme podpořit. Jinak Evropská unie prostě e, morálně velice upadne a to e, by se hodilo panu Putinovi, protože on je přesvědčen, že Evropská unie morálně upadá a návštěva eh, našich kolegů je pro nás, myslím, dobrou příležitostí eh, postavit se skutečné situaci čelem a učinit tak společně. Děkuji a nyní paní Boskurt za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl nejprve pozdravit nizozemské kolegy. Jsem ráda, že jste tady a že máme možnost si vyměnit názory. Nebudu hovořit dlouze, protože pan předseda by to nepřipustil a e, koordinátor za naší skupinu už hovořil. Já bych jenom chtěla poukázat e, na e, takovou netečnost. Samozřejmě je tady hodně rozhořčených reakcí, ohledně toho, co Rusko učinilo, ale když hovoříte s lidmi na ulici, s lidmi v Nizozemsku, mnoho lidí si říká, no tak jo, tak Rusko si vzalo Krym, o co vlastně jde, e, protože oni tam měli referendum, odhlasovali si to sami a úplně pomíjejí to, že to referendum samo o sobě bylo nezákonné. A myslím si, že hlavní otázkou je, Eh, kolik jsme ještě eh, ochotni Rusku připustit, protože kolegové o tom také hovořili. Eh, lidé se bojí, že tohle bude takový příklad pro třeba další kroky. Teď jsem řekla Německa, ale samozřejmě mám na mysli Rusko. A e, určitě ty reakce by měly být e, přesvědčivější a měly by vycházet z toho, že skutečně to je nepřijatelné. To bychom měli říct zcela jasně. Kdyby to udělala nějaká jiná země, e, tak také by se z toho dostala tak snadno. A ještě poslední věc. Už třeba pokud jde o menšiny, my v EU vždycky říkáme, že je třeba chránit menšiny. Měli jsme ten případ těch, toho anti homosexuálního zákona v Rusku, ale pak vlastně všechny země byly zastoupeny na olympijských hrách. A potom krymští Tataři, e, ti e, tam jsou také menšinou, která jasně prohlašuje, že nechce být součástí Ruska protože oni už eh, mají ve své historii zážitek, kdy je Stalin deportoval a vlastně my jsme je zklamali a měli bychom jim pomoci, protože oni eh, tohle nechtějí a měli bychom zcela jasně říct, že toto je nepřijatelné. Thank you very much. Děkuji. Eh, myslím si, že Teď eh, je vaše návštěva tady určitě motivovaná, protože se toho vyslechli dostatek, takže já vám dám ještě jednou slovo. Děkuji eh, všem, kdo hovořili za jejich vystoupení. Myslím si, že máme o čem přemýšlet a chtěl bych říci, eh, že my samozřejmě odsuzujeme invazi Ruska na Krym a jsme znepokojeni touto situací a jsme přesvědčeni, že lidé ve východní Evropě Eh, vlastně, že jsou pro ně důležité evropské hodnoty a eh, souhlasíme s helsinským procesem. Ovšem, chtěli jsme tady diskutovat o tom, jaká má být správná strategie pro dosažení našich cílů. A my se doníváme, že není možné eh, mít efektivní strategii, pokud nebudeme tedy efektivně jednat s Ruskem. To znamená, Eh, že to je to, oč usilujeme. A eh, zaznamenala jsem eh, vlastně, že je tady rozdíl mezi, nebo různé názory lidí, tady jsou, tedy ti, kdo zažili Rusko a ti, kdo nezažili, mají různé pohledy. A tedy někteří podporují tedy Eh, a my podporujeme eh, sankce a Rusko je samozřejmě eh, tvrdá velmoc a naslouchá pouze tvrdým sankcím a potom bychom si také měli uvědomit, že je tady ekonomická závislost Evropské unie a členských zemí na Rusku a proto bychom možná měli podporovat více evropskou energetickou politiku naší nezávislou, abychom mohli být odolnější vůči Rusku. A dále bych chtěla vysvat vás, poslance Evropského parlamentu, abyste přijeli do našeho parlamentu, abychom o tom mohli diskutovat. Bylo by to v Hágu, hlavním městě evropských zákonů, takže by to jistě byla dobrá půda pro výměnu názorů. Uh, Děkuji. Eh, toto pozvání skutečně bereme velice vážně a já si myslím, že Eh, toto je po druhé, co eh, jsem eh, zavítala návštěva z nizozemského parlamentu. Minulá návštěva hovořila o obraně a teď vlastně je tady delegace vašeho parlamentu po druhé. A já si myslím, že za dva dny tady bude výbor obrany a bude se jednat, takže já si myslím, že to ještě více eh, podporuje význam této návštěvy. Děkuji.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 vážení kolegové, máme eh, to potěšení uvítat mezi námi pana komisaře Štefana Fileho, eh, který eh, se mezi nás dostavil pokaždé, když jsme potřebovali objasnění, nebo vždy, když se on doníval, že potřebujeme informace a nebo expertízu jeho úřadu. A Opět tady budeme diskutovat o velice aktuální otázce, a to je politika evropského sousedství, eh, pokrokové zprávy o zemích, eh, kterých se to dotýká a pak jsou tady ještě eh, další věci, které nezbytně musíme zmínit a proto tady vyzývám pana komisaře, aby se úvodem ujal slova a vlastně tím předznamenal celou diskuzi. Děkuji, pane předsedo. E, jsou dvě věci, které jsou důležité. Jednak e, e, má poslední zpráva a zpráva, že ji vlastně přesto všechno nazýváme zpráva o pokroku. Ano, ano, my všichni se dostáváme Eh, dál a dál. Všichni dosahujeme pokroku, pokračujeme dál. Dobře, eh, pane předsedo, vážení poslanci, nejprve eh, řeknu to, co je zřejmé. Toto je období, které přináší četné výzvy pro vztahy Evropské unie k jejím sousedům na východu, na jihu, samozřejmě Ukrajina, Eh, tady eh, byly změny, které byly vyvolány eh, protesty občanské společnosti proti tady tomu zákroku proti politické a ekonomické integraci do Evropské unie a byla tady tedy ta hrozba ze strany Ruské federace a situace je ovšem obtížná i na jiných eh, stranách eh, sousedství. Nejenom Ukrajina, ale i jiní partneři jsou pod eh, velkým tlakem Ruska a snaží se přiblížit k Evropské unii a také občans, krutá občanská válka v Sýrii, dramatická politická polarizace v Egyptě a Eh, další pokračující konflikty eh, na východu a na jihu eh, ty si vyžadují pozornosti Evropské unie. Budoucnost naší společné bezpečnosti bude utvářena tím, jaké kroky učiníme nebo co se bude dít v našem sousedství. Po současných událostech asi je to naprosto zřejmé. Eh, rád bych eh, se chopil tohoto okamžiku a tady zdůraznil především pět eh, důležitých poselství eh, k naší politice. V roce 2013 spolupráce mezi Evropskou unii a partnerech, partnerech sousedství eh, byla obsáhlá v mnoha oblastech, včetně politického dialogu, ekonomických reform a integrace spolupráce v odvětvích. Byla vylepšena mobilita občanů partnerských zemí, bylo zvýšena angažovanost občanské společnosti, společnosti, eh, spolupráce eh, studentů, eh, podnikatelů a výzkumníků. Toto samozřejmě je velice důležité také pro vaše poslance a je to jasné také v tom, co bylo zveřejněno. Chtěl bych zdůraznit především čtyři příklady. Za prvé reformy pokračovali eh, v Gruzii, Moldavsku, Maroku, Tunisku a orgány eh, tady opravdu se angažovaly, pokud jde o reformy a zdůrazňovaly, jak je pro ně důležité posílit a zintenzivnit vztahy s Evropskou uní. Eh, se všemi těmito zeměmi jsme měli partnerství, které bylo určitým orientačním bodem pro reformy a pokrok. Další věc je otázka finanční podpory našich eh, partnerů. Finanční podpora pro partnerské země v roce 2013 eh, bylo velké 1,7 miliard eh, nebo ještě vyšší částka v rámci této podpory. Velký pokrok byl dosažen také, pokud jde o východní partnerství. V roce 2013 měli jsme summit, který znamenal velký krok vpřed, pokud jde o asociační dohody, včetně eh, tedy eh, zón volního obchodu eh, mezi Evropskou unii a Gruzí a Moldavskem. Byla tady schválena ambiciozní agenda také pro další postup těchto věcí s Rigou, kde vlastně byly velké závazky v politických, ekonomických a sociálních reformách. Dále jsme učinili pokrok v realizaci cestovní mapy s jižními partnery a zintenzivnili jsme naši spolupráci eh, v rámci čtyř středomorských eh, setkání Mm, zemí. Měli jsme různá ministerská setkání, kde jsme se vytyčili další kroky a také jsme zahájili strukturovaný eh, dialog s občanskou společností. Po eh, tom, co proběhlo v roce 2012, eh, jsme zintenzivnili náš dialog se zeměmi Magrebu s cílem podpořit jejich úsilí o prohloubenější regionální dialog a spolupráci. Připravili jsme akční plán, který jsme navrhli našim partnerům a já e, se s vámi rád o něj podělím. E, připravujeme vlastně e, příslušné kroky, zašleme vám to a Chtěl bych také říci, že když zhodnotíme naše cíle, které jsme si vytočili, vytyčili, v roce 2011, kdy jsme eh, tady eh, ty věci revidovali, tak můžeme říci, že jsme dosáhli výsledky v mnoha oblastech vyjednávání o no, nových asociačních dohodách DCFDA a eh, partnerství v oblasti mobility, nové akční plány, které buď byly zahájeny nebo eh, pokračovaly dále, byly prohloubeny s mnoha partnery. Dále jsme otevřeli politické eh, kapitoly eh, s, například s Ukrajinou, Gruzie a Moldavsko jsou také připraveni podepsat dohody a my se snažíme zajistit, aby se tak stalo ne později než v červnu tohoto roku. Také eh, chceme učinit eh, pokrok, pokud jde o liberalizaci víz a usnadnění vízového styku. Eh, v této oblasti jsme učinili rozhodné kroky s moldavskými obsahy, občany a také s Marokem a Tuniskem. Něco takového připravujeme a chceme také podpořit eh, náš vztah s občanskou společností. Od května roku 2011 eh, jsme vytvořili nástroj pro občanskou společnost v rámci EPS ve výši 74 eh, milionů eur hm, a také Evropský nástroj pro demokracii se angažoval v této oblasti v asi částku 6 milionů euro. Spolupráce v oblastech energetiky, vzdělávání, dopravy a dalších se prohloubila a mnohé evropské programy od roku 2014 do roku 2020 eh, jsou eh, otevřeny pro naše eh, partnery a 11 programů tady vlastně bylo podepsáno nebo se to připravuje. A dále EPS eh, e zůstává důležitým politickým rámcem. Uvedu proč. Jsem přesvědčen, že principy eh, politiky jsou i nadále aktuální. Diferenciace a, eh, a princip více za více by měly být klíčové v našich vztazích k našim partnerům. Neměli bychom žádného z nich zanedbávat. EPS e není samozřejmě eh, eh, jedna, eh, jedna míra, která je vnucována všem. Snažíme se samozřejmě podporovat především ty partnery, kteří jsou ochotně dělat reformy a podporují lidská práva. Navzdory všem rozdílům nebo problémům a výzvám naši východní a jižní partneři postupujeme, je podporujeme eh, v jejich eh, demokratických změnách a klíčové politické nástroji, nástroje EPS, politický dialog, obchodní dohody, odvětová spolupráce, partnerství v oblasti mobility nám umožňují eh, podporovat naše partnery a jednat s nimi. Ve výjimečných dobách nám politika eh, umožnila řešit některé problémy velmi rychle. Například na Ukrajině jsme navrhli eh, opravdu bezprecedentní eh, balíček podpor v oblasti ekonomiky a financí a v kontextu krize v Sýrii minulý rok, a to byl velice obtížný rok, pokud jde o rozpočet Evropské unie, ale přesto se nám podařilo získat dodatečnou podporu asi 400 milionů eur, které jsme které eh, poskytly Sýrii a také sousedním zemím. Eh, dále eh, Post-Lisabonský rámec smlouvy umožňuje Evropské unii, aby přijala konsistentnější zahraniční politiku se zeměmi v sousedství. S tím velmi úzce souvisí naše hodnoty, nebo je to na ně navázáno a, a ESVČ, e komise a členské státy tady tedy musí mít společné cíle a je to samozřejmě podmíněno tím, že se dohodnou. A e, je to výzva pro zahraniční politiku Evropské unie. Vážení e, poslanci, e, dále bych se zmínil o současných výzvách, kterým čelí naše politika. Musíme eh, si zachovat naši politiku a všechny její složky, a ovšem musíme ji samozřejmě neustále znovu přeskoumávat. Eh, tyto politiky samozřejmě čelí výzvám eh, a to především v přijímání těch politik, nebo vede nás to k tomu, abychom přijímali takové politiky, které by vedly k tomu, aby naše partneři prováděli reformy a Evropská unie, všechny instituce a členské státy a jejich reakce nebyly vždy tak eh, rychlé a tak eh, významné, jak bychom si přáli. Na základě zkušeností z posledních eh, tří let tady vidím celou řadu možností, jak vylepšit naše jednání. V současném Eh, ekonomickém, eh, samozřejmě, že ekonomická situace a politické výzvy jednotlivých zemí jsou různé. Takže i my musíme tady k tomu přistupovat rozdílně, eh, nejenom v rámci těch větších regionů, ale i uvnitř nich. Musíme v tomto světle utvářet naše bilaterální vztahy, abychom zohledňovali potřeby a očekávání každého partnera ale samozřejmě také musíme prosazovat naše vlastní zájmy. Musíme být lépe vybaveni, musíme lépe reagovat na eh, krize, eh, na situace, které se nečekaně vyhrotí. Musíme být rychlejší a také pružnější tam, kde je to potřeba. To samozřejmě vyžaduje určitou kreativitu při uh, utváření nebo měnění politik a uh, přijímání nástrojů, které lépe odpovídají současné situaci. Uh, ESVČ, komise a i další instituce, včetně Evropského parlamentu, e, se do toho tedy musí e, zapojit. E, pokud jde o programování nástroje EMI, to také vyžaduje zodpovědnost a pružnost s ohledem na tedy měnící se situaci v dotčených oblastech. A já bych vám v tomto světle chtěl poděkovat za dialog o eh, tomto programování. Jsem přesvědčen, eh, že revize v polovině období poskytne vašemu parlamentu příležitost eh, revidovat priority pro naše partnery a takto také na základě tedy principu více za více. Chci, aby bylo zřejmé, že přeskum v polovině období, i když by ho někteří mohli vnímat jako kompromis v našem vyjednávání, eh, vlastně znamená mnohem více. Je to nesmírně důležitý nástroj pro eh, spolupráci Evropského parlamentu, komise a ESVČ, aby se zajistilo, že eh, naše akce, naše reakce na eh, situace, měnící se situace v našem sousedství budou dostatečně eh, rychlé. Jeden, jedna z výzev souvisí s tím, že ne všichni pochopili, že nejde o geopolitickou eh, strategickou hru, jde spíše o skutečné hloubkové partnerství, snahu modernizovat země, které skutečně nešetří úsilím ve snaze demokratizovat se a dosahovat ekonomického a sociálního dosaženého pokroku. Naše eh, nabídka asociačních dohod eh, Ukrajině, Moldavsku eh, vlastně vycházel z rozhodnutí těchto zemí na základě helsinských principů a vlastně se tím vytvářely základy pro eh, stále se zintenzivňující spolupráci s Evropskou unii. Od počátku eh, jsme chtěli s Ruskem diskutovat o eh, náplni a dopadu těchto dohod. Vždy pro nás bylo důležité to, že aby tyto vztahy s zeměmi východního partnerství nebyly na úkor vztahu s Ruskem, tedy jejich vztahu s Ruskem. Naopak, my samozřejmě chceme eh, respektovat jejich eh, tradiční vztahy. Samozřejmě tady eh, máme především ekonomické aspekty a my jsme tyto věci řešili i na nejvyšší úrovni během zasedání a komisařů eh, a setkání tedy s ruskými zastupci a eh, na posledním eurazijském samitu Ruská federace rozhodla, že teprve tehdy rozhodla, že se pustí do takového jednání. Ovšem místo dialogu se Rusko rozhodlo vystavit Ukrajinu ekonomického tlaku a to byl rozhodující faktor, eh, který vedl eh, minulou administrativu Ukrajiny eh, k krokům. A já si myslím, že tady je velice důležité, aby sousedé našich sousedů hráli roli skutečně důstojnějším způsobem a e, s větším respektem. E, další věc se týká budoucích výzev, e, kterým čelí naše politika. S ohledem na geopolitický vývoj na našem kontinentu musíme více promýšlet naše cíle a v posledních závěrech Rady o Ukrajině bylo uvedeno, eh, že eh, asociační dohoda není eh, konečným cílem našich, našeho úsilí. Pokud chceme být seriózním partnerem, tak musíme používat jiný nástroj, který, tedy ten, který pomáhá transformaci Musíme nalézt lepší způsob, jak podpořit eh, také arabské demokracie, jako je například Tunisko, aby Evropskou unii vnímali jako eh, jednoho ze svých přátel a partnerů. Náš dialog v minulých letech ukázal, eh, že naděje na postupnou integraci na evropský trh že eh, tedy je potřeba tady mít různé kroky, eh, že eh, samozřejmě je důležité také to, jakým způsobem si lidé vzájemně spolu vyměňují zkušenosti. Závěrem. Více než kdykoliv dříve musíme dokázat, že jsme odhodláni podporovat demokratické a ekonomické reformy, ale že jsme eh, také odhodláni řešit bezpečnostní hrozby. Musíme ukázat, že Evropská unie chce podporovat efektivně ty země v našem sousedství, eh, které se dostávají nebo které se pouštějí do obtížného procesu demokratizace a reform. A neměli bychom tak činit pouze slovy, ale skutečnými činy. Myslím si, že v tomto ohledu bychom měli eh, náš eh, cíl nastavit výše. <clears throat> Thank you very much, certainly. Děkuji. Myslím, že toto bylo schrnutí mnoha let usilovné práce a my si této práce nepochybně ceníme. Ceníme si také té vazby mezi vaším úřadem a naší sněmovnou. A nyní je tu řada kolegů. Jako první Sir Graham, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám, pane komisaři File. Já bych se, pane předsedo, omezil na e, připomínku o e, Moldavsku, Moldově tedy, za kterou jsem zodpovědný. Děkuji vám, pane komisaři, za Eh, vaše eh, odhodlání, za to, jak jste se snažil pomáhat eh, Republice Moldova na cestě k lepším životním standardům. Ale jedním z problémů nové vlády, která se ujala v květnu moci, je, že se nevyřešila i příčiny nestability. A zdá se, že tomu tak opravdu je. Souhlasil byste, pane komisaři, že jestliže eh, Moldova je dobrý žák z hlediska tedy standardu eh, zemí, s nimiž máme partnerství, takže eh, je to ve srovnání relativně tedy s ostatními spíše než absolut, z absolutního hlediska. Vy jste identifikujeme tedy korupci jako hlavní problém a že potřebujeme mít silnou politickou vůli, abychom korupci vyřešili. Ale existuje tato politická vůle, vůle a jak se díváte na potíže s financováním stran a transparentnost médií, eh, tedy, neboť jsou součástí tohoto širšího problému korupce. Chtěl byste říct více o účasti Moldovy, Moldovy v evropských programech a agenturách? A ještě ohledně tedy otázky eh, té eh, zóny eh, tr, tr, zádně, zádněstří, tedy podněstří, tak souhlasíte s tím, že ten větší problém je ta trošku plachost Evropské unie ve vztahu k Rusku? Děkuji vám. A nyní dostává slovo pan Vuljanič. Děkuji vám. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji vám za vynikající prezentaci. Myslím, že jsme si z ní udělali velmi dobrý obrázek ohledně eh, vašeho výčtu priorit a je to opravdu velmi hodnotné. Na začátku vašeho projevu jste, myslím, řekl, že Rusko se chce přiblížit Evropské unii. Tedy já si myslím, že přiblížit geograficky ale jinak je, stojí od Evropské unie dál než kdy předtím. Nemůžeme akceptovat to, co udělali a nemůžeme to zkrátka strávit nebo spolknout. Ale máte na mysli nějaké specifické, lepší opatření, která by naplnila smysl té vaší věty, tedy snahu Ruska přiblížit se Evropské unii spíše v tom jiném, čili politickém slova smyslu. Má druhá otázka se týká Albánie. Neboť jsem zpravodajem eh, v této otázce. Jak se díváte na odmítnutí statutu kandidátského státu ze strany Rady a pak další rozhodnutí rady, které má být, eh, myslím, v červnu. Jak se díváte na to, co se stalo a jaké šance má Albánie na to, aby obdržela kandidátský status? A ještě jedna otázka. Situace v Bosně, ta je opravdu chaotická. Vy jste to sám eh, připustil několikrát, žádné výsledky, nic se neděje, nic se nezlepšuje. Místní obyvatele nejsou schopni nalézt správné řešení, z kterého by se dalo vycházet, na kterém by se dalo něco založit. Nenastala náhodou vhodná doba eh, k tomu, abychom eh, jim nabídli určitý recept. Eh, zatím Evropská unie nic podobného neudělala. Neměla by Evropská unie skutečně zachránit situaci a předejít tak ještě většímu chaosu, nebo kdo ví čemu, co by se mohlo stát, mohlo by se stát skoro cokoliv. Možná nastal čas, abychom se bezprostředně a ústě angažovali, eh, zatím jsme nechtěli tedy, a skutečně předepsat něco, co by mohlo fungovat. Děkuji. Pane Vuljanič, pan komisař se bude eh, vyjadřovat zejména ke zemím sousedství. Jistě, jistě, ale my, už, my ho pak dlouho neuvidíme. Tedy v tomto mandátu. Ale vy jste asi nebral eh, to, to prohlášení o tom, že se eh, eh, Rusko snaží přibližovat Evropské unii doslova, že? Pan Dach. Děkuji, dobré odpoledne. I já bych chtěl vyzdvihnout práci pana komisaře Fileho, všechno, co dělal v, v uplynulých letech. A to říkám takhle z kraje, protože teď ho budu kritizovat. Já jsem potěšen střednědobým hodnocením, tím, že tady bude střednědobé hodnocení. Ovšem myslím, že bude radikální, protože je velice důležité si uvědomit, že eh, v několika směrech jsme se vydali nesprávným směrem. Myslím, že jsme vždy podceňovali Rusko. Rusko, které je, což je představuje prakticky největší selhání společné obrané a zahraniční politiky, bezpečnostní a zahraniční politiky. A myslím, že ztrácíme i Turecko velmi rychle. Možná, že by pan Füle chtěl využít této příležitosti a říct si něco ohledně prvních reakcí na volební výsledky v Turecku. Mně se zdá, nevím, jestli souhlasíte, že premiér Turecka nyní rozdrtí své politické eh, oponenty a to velmi znepokojivým a nedemokratickým způsobem. Což samozřejmě nám působí eh, nebo vyvolává nebo nás nutí změnit kurz ve vztahu k Turecku. Za druhé musíme být realističtější ve vztahu k mnoha dalším zemím. Otázka. Například v září lenského roku, když Arménie se rozhodla nepokračovat, ne, nedokončit jednání s námi. Myslím, že ta, ty reakce měly být ostřejší a rychlejší. A myslím, že bychom měli upustit od toho sebeuspokojeného způsobu, jimž hovoříme, který používáme jako strategické partnerství nebo strategičtí partneři. Nemůžeme být strategickými partnery všech. Máme také své zájmy a jsou to zájmy Evropské unie, které by měly převládat při formulování naší zahraniční politiky. Za třetí, myslím, že bychom se měli dohodnout a něco udělat ohledně toho, že musíme spolupracovat na mnohem vyšší politické úrovni, než jsme činili eh, až eh, dříve na úrovni NATO, s NATEM tedy, a dále, že pokud je toto středně, střednědobé hodnocení, tak já doufám, že nová komise a nový parlament se zamyslí nad nějakou novou čerstvou formou přidružení sousedních států k Evropské unii, která však nebude zahrnovat plné členství. Já si myslím, že nám je souzeno, abychom našli úrovňový způsob integrace, eh, více na více úrovních, protože jinak se nám nepodaří vybudovat a dál budovat mosty eh, napříč kontinentem, ale naopak hrozí, že budeme vytvářet nové dělicí linie a předěly a mezery v porozumění, které pak v dlouhou dobu vydrží. Děkuji. Jenom informace. Le Monde oznámil, že pan Valls se stal novým premiérem Francie. Vláda podala demisi, pan Valls byl tedy eh, jmenován. To byla jenom informace, pan Kreiseldorfer. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat panu komisaři za jeho práci a za to, že je ochoten s námi vždy diskutovat. EPS tady, který již existuje 20 let. Pan kolega Petering, ten je tady ještě mnohem déle a ten to zná od začátku. A dříve se tady říkalo, e, poslanci se ptají a komise neodpovídá. Velmi často to e, také znamená, e, nebo je to obdobné tomu, co se říká o novinářích. Novináři se ptají a vláda neodpovídá, ale vy jste to změnil. Podívejme se tedy na posledních pět let a na to, eh, jak se tady rozvíje dále ta politika. pan kolega Dav tady o tom hovořil, o tom, co Evropská unie neudělala. A my se snažíme teď ve volebním boji vysvětlovat, co je to Evropská unie. A v Německu se říká, že by tedy Evropská unie měla vystoupit, tedy Německo mělo vystoupit z Evropské unie. Hm. Ale když se něco nepodaří eh, třeba v komunálním parlamentu, tak nikdo neřekne, vystoupím z Německa například. Eh, možná eh, Bavorsko by to mohlo zvažovat, to by možná ani nebylo tak špatné pro další vývoj Německa. Ale teď vážně. Rozhodující je, že v tuto chvíli už existuje 28 vlád, máme parlament, kde je 751 poslanců, máme komisi, kde je dostatek komisařů a vlastně jsou tam určité dělítka. Ty, nebo bylo to smýšleno tak, že ty země, které vlastně které, ty země, které nemohou vstoupit do Evropské unie, že by měly mít určitou alternativu. A Eh, v průběhu evoluce Evropské unie se vylepšilo to, že se nyní pracuje mnohem cíleněji. A důležité je, abychom to ještě eh, zpřesnili, tuto cílevědomost eh, nebo zaměřenost na cíl a abychom ty země, které s námi spolupracují, nestavěli před situaci buď a nebo protože proces není možné dále podporovat, když řeknu buď skoč, anebo na to zapomeň. A myslím si, že tady bychom se měli poučit a prostor do nové eh, éry nového parlamentu pro novou komisi a měla by to chápat třeba i nová vláda ve Francii a i jiní. Mnohé problémy, se kterými se potýkáme, vyplývají z problému jednotlivých členských zemí, protože tam vlády nebyly ochotny splnit své úkoly, ať se to týká hospodářské reformy, reformy zahraniční politiky a nebo eh, sociální struktury jednotlivých zemí protože i v těch zemích um, se využívá v uh, různých konfliktů mezi menšinami, uh, dokonce i v rámci Romů a tak dále. Samozřejmě, že se odvedl kus práce. A Evropská unie uh, se rozhodla během krize úzce spolupracovat a lépe se koordinovat. Bohužel se to děje, až když už dům hoří, ale možná Eh, by se lidé měli inspirovat tím, co se děje v mnoha jiných regionech tohoto světa a měli by si vážit toho, že u nás vlastně vše probíhá eh, poměrně harmonicky. A eh, já bych vám chtěl poděkovat za to, že vy k tomu vlastně přispíváte a možná bude dobré, když to bude ještě pružnější v té vaší politice, aby tam nebyly takové ty situace buď a nebo. A v každém případě musím říci, že pro mě bylo potěšení s vámi spolupracovat, především když jsem e, ze čtvrtiny Čech. Uh, Mrs. Boskurt, please. Děkuji, paní Boskurt. Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte mi také začít velkým e, slovem díku panu komisaři za spolupráci. A dále e, mi dovolte přejít k otázce. Mezi výzvami jste zmínil, že Evropská unie by měla být rychlejší, flexibilnější. A k tomu se váže můj dotaz. Když se podíváme třeba na arabské jaro, jako by to bylo včera, kdy to začalo, všichni pamatujeme na tu demokratizaci těchto států, Tehdy Turecko bylo modelem. My jsme si mysleli, že Turecko by bylo modelem. Dnes je všechno jinak. V mnoha těch eh, bývalých zemích arabského jara, teď v Egyptě jsou stovky eh, lidí odsouzeni k tresku, trestu smrti. Hmm. Turecko zavírá, um, blokuje sociální média, a e, další problémy. Takže má otázka se týká právě té flexibility. Jistě, že to není vina, vinou Evropské unie, ale děje se hodně věcí, věci se mění rychle. Jaké máme nástroje, jaké nástroje nám umožňují mít tu flexibilitu a vypořádat se s těmito výzvami, které skutečně výzvami jsou. Čili tolik můj dotaz. Děkuji. A slovo dá, má paní Gomeš. Já vám chci poděkovat za neustálou vstřícnost, že jste byl ochoten přijít mezi nás, konzultovat s námi a skutečně to bylo velkým potěšením s vámi spolupracovat a já doufám, že i další půjdou ve vašich stopách, pokud jde o vztahy s parlamentem. Nicméně jsou tady vlastně věci, které nemáme ve svých rukou, které vy nemáte ve svých rukou a e, není to samozřejmě jen vaše vina, ale v podstatě to zodra, odráží ten vlastní nesoulad EU, to, co se děje dnes v našem sousedství. A v tomto ohledu Asi Sýrie je nejdramatičtější případ, kde opravdu draze zaplatíme v budoucnu. Protože dnes v Syrii vlastně krmíme mnoho teroristů. Mohla bych hovořit o Libii, Egyptu, Turecku, Ukrajina, Rusko. To je asi situace, která snad nám pomůže, abychom se zaměřili na to zásadní a abychom skutečně začali zase jednat společně. Veškerá ta eh, teorie, která byla vytvořena a kterou byste se snažil podporovat, v podstatě teď bude ohrožena, pokud nebudeme jednat tak, jako jsme měli jednat v případě Ukrajiny a Ruska. V tomto ohledu tedy moje otázka je následující. Jak jste říkal, je to tady zpráva o pokroku, ale je to pravděpodobně eh, poslední eh, během vašeho funkčního období. Co vidíte jako největší problém, největší obtíž pro vaše konání jakožto komisaře? Vzhledem k tomu, že musíte vlastně spolupracovat se s vysokou představitelkou v době, kdy vysoká představitelka byla nová ve své funkci, ta funkce byla nová, vytvářela se Evropská služba pro vnější činnost. Ale co dnes vnímáte? Nebudu se vás ptát, jaké jsou chyby, protože eh, toto se možná můžeme podívat eh, později, ale jaké jsou největší eh, potíže, největší překážky, které jste pocitoval ve své práci a které třeba stále pocitujete? při řešení těch různých složitých otázek, které spadají do vašeho portfolia. Děkuji. Děkuji, pan Plenkovič. Thank you very much. Děkuji. Nejprve bych chtěl přivítat vřele pana komisaře Fieleho a poděkovat mu za jeho veliký podíl na um, přistoupení Chorvatska k EU. A upřímně si myslím, že to byl asi jeden z největších úspěchů, kterého jsme eh, tady spolu dosáhli během vašeho pětiletého funkčního období a já skutečně eh, vítám ten eh, váš příspěvek v této věci. Celý víkend jsem slýchal jeden vtip, který teď se zřejmě vypráví v Moskvě, a sice kdo hraničí s Ruskem. A odpovědi zní, no ten, eh, u koho Rusko chce, aby s ním hraničilo. Je to trochu ožehavé. Ale myslím, že jedno z ponaučení, které můžeme zaznamenat z těch posledních týdnů, je to, že když se podíváme na určitý aspekt našeho východního partnerství, problémem je možná to, že EU nenabídla nikdy skutečně perspektivu členství těm východním zemím a ono se to kritizovalo i tady na půdě parlamentu. V tomto kontextu, když se podíváme na vztahy NATO s že zeměmi, tak můžeme jasně vidět, že tyto eh, země jsou vlastně jakoby takový eh, nárazník pro EU i na to, eh, pokud se jedná o kolektivní bezpečnost a související mechanismy. Veškeré naše reakce, přestože zaznamenáváme popírání mezinárodního práva multilaterálního principu, respektu územní celistvosti, respektu bilaterálních dohod a e, hrozí, že vlastně postoupí ten zmrazený konflikt k dalším anexím. Tak e, co jsme vlastně měli udělat? V budoucnu, myslím, je třeba si uvědomit, třeba i v souvislosti a v návaznosti na Vilniuský summit si uvědomit, jak lépe formulovat eh, to východní partnerství, tak abychom skutečně nabídli lepší perspektivu na členství v EU těmto zemím, jak o tom hovořil Andrew Duff. To je podle mě kritická záležitost, protože pokud zůstaneme stát takto nějak na půl cesty, tak vždycky budeme mít jenom omezený vliv na situaci a jiné, jiní důležití aktéři jako Rusko mohou eh, prosazovat své zájmy, třeba i způsobem, který jsme všichni odsoudili, ale v podstatě na situaci to eh, nic příliš nezměnilo. Několik z nás bylo minulý týden v Sarajevu, kde proběhlo meziparlamentní jednání a navážu na to, co říkal kolega Vuljanič. Zaznamenali jsme určitá prohlášení ze strany prezidenta Republiky Srbské Dodiče. Byl to takový projev vůle nezůstat ve společné Bosně a Hercegovině. A mě by zajímal váš názor protože v tom, ten veřejný prostor v Bosně a Hercegovině po návštěvě vaší, po návštěvě paní Eštonové, po iniciativě eh, vlád některých sousedních zemí jako Chorvatska, Slovinska, po usnesení Evropského parlamentu v únoru vlastně zaznívá nový přístup, um, hovoří se o novém přístupu k evropské politiky, ale musím říct, že když jsem hovořila s těmi místními subjekty, tak mám pocit, že tam vládne velký zmatek ohledně toho, jestli existuje nějaký nový přístup, co to je ten uh, přístup, zda se to týká občanské společnosti, zda se to týká snahy o omezení separat separatismu a federalismu, pro jiné ten nový přístup se týká hospodářských otázek a předvstupní pomoci, eh, odložení kritických záležitostí, jako je ústavní reforma a podobně. Takže možná by bylo dobré toto vyjasnit a tím spíše, že vy se teď hodně zabýváte tímto tématem, určitě by nám to pomohlo. A ještě jednou vám děkuji za vaši práci, pane komisaři. Děkuji, pan Umen Reuten. Také já bych chtěla poděkovat Štefanu Fílemu za jeho angažovanost nejen v práci, ale také angažovanost ve vztahu k poslancům. A chtěla bych poděkovat z celého srdce za způsob, jakým jsme mohli spolupracovat při nejmenším u Turecka, to bylo příkladné. Takže děkuji mnohokrát. Dále. A já doufám, že kolega poslouchá, kolega Andrew. Eh, ty jsi říkal, že řada částí zahraniční politiky eh, chybí, že prostě bychom tam měli ještě na tom zapracovat. My jsme tady měli eh, členy nizozemského senátu, nizozemského parlamentu a oni mají úplně odlišný přístup než eh, třeba Evropská rada k Rusku a k Ukrajině. Úplně jiný přístup. A mohu dokonce říci, že i když existuje nějaký společný přístup, tak pokud jde o Nizozemsko, tak oni vlastně chtějí zajistit vlastně další dohled v případě Ruska v příštích týdnech. Co tedy může Evropská unie s tím dělat? Spíše nás zrazují členské státy. To je problém. Za druhé, k Turecku. Všichni jsme eh, eh, zaznamenali ty včerejší výsledky v Turecku. Také jsme zaznamenali, když to srovnám eh, s komunálními volbami před pěti lety, takže jeho strana má větší výsledky, lepší výsledky. To je pravda. A byly to svobodné volby. Ano, v Turecku byly svobodné volby. Všichni tam měli své pozorovatele. Ale nemohu je kritizovat kvůli výsledku voleb. Já bych eh, byla doufala, aby, eh, že se opozice posílí, ale pokud tedy on vyhrál volby, tak já to nemohu nějak odsuzovat. To by nebyl správný postoj v demokracii. Ale mohu se tedy eh, ptát našeho komisaře, a na to bychom se měli ptát, eh, je to chování premiéra, které kritizoval i prezident zda to chování má nějak, nebo bude mít nějaký vliv na naše jednání. To je otázka. To je otázka, kterou si musíme klást. A jak to můžeme změnit? To je zásadní otázka. Měli bychom si klást otázku, jaké jsou důsledky, když v zemi, jako je Turecko, jsou vlastně potlačovány sdělací prostředky, už tam nefunguje Twitter, nefunguje tam Facebook. A jak tedy na to zareagujeme? Ta reakce by měla být každopádně společná. A pokud pak jsou tady země, které si to udělají po svém eh, a chtějí být vůči nim přátelské, no tak pak ten výsledek bude právě opačný. A o to tady jde v té naší zahraniční politice. Zatím ještě není dostatečně stabilní. Děkuji. Tak eh, česká kabina se omlouvá, ale schůze již pokračuje v jiném jazykovém režimu. Nadále bude pokračovat v tlumočení pouze do francouzštiny, němčiny, angličtiny a španělštiny. the Russians have stood down or withdrawn some of their 40,000 troops uh, from the uh, borders in, in the east of Ukraine, which may be a sign of um, a realization by the Kremlin that whatever plan they had on the shelf um,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 Eh, eh, and Minister иностранных дел России. And I got the message. Huh?